šlo o to, aby tyto věci byly rozdělené. Slyšení je eh, takové, takže já jsem všechny už přivítala, takže nejdříve budeme mít desetiminutové prohlášení pana Draghiho, potom eh, otázky a odpovědi k ECB, eh, dále otázky a odpovědi k EBRD a závěrečné závěrečná slova pana Dragého. což bude na závěr formálního zasedání. Já vám tady velice děkuji a Mario, pokud můžete, tak máte slovo. Děkuji vám. Paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, je pro mě velkou ctí, že mohu dnes předstoupit eh, před výbor pro hospodářské a měnové záležitosti. Především bych rád poděkoval paní předsedkyni Sharon Bowles a všem eh, členům výboru, kteří mě dali příležitost vyjádřit se o zkušenosti Evropské hospodářské a měnové unie a o hlavních výzvách, které před námi stojí. Jsem opravdu velmi poctěn, že jsem považován za kandidáta na předsednictví Evropské centrální banky, protože si myslím, že Evropská měnová unie a hospodářská unie, stejně jako euro, je úspěchem, který musí být zachován pro všechny naše evropské spoluobčany. Žádná nedávná událost, včetně světové krize, nemohou spochybnit tento úspěch. Moje francouzština je opravdu velmi rezavá na to, abych hovořil dále francouzsky, takže budu hovořit franco- anglicky. Jak už jsem řekl, je mi ctí, že jsem byl pozván do vašeho výboru na toto slyšení. Předpokladem se si přečetli mé CVčko. Co bych chtěl asi zdůraznit ze své profesní zkušenosti jsou tři věci. Jednak eh, zkušenost v oblasti finančnictví, také eh, má zkušenosti centrálního bankéře a má dlouhodobou angažovanost eh, pro Evropskou unii. Byl jsem eh, členem eh, správní rady a Všeobecné rady Evropské centrální banky od roku 2006, eh, jakožto guvernér italské centrální banky. Domnívám se, že se nám dařilo, jakožto tady člen SAB, se do něm se nám dařilo dosahovat velmi pozitivních výsledků, i když jsme čelili mimořádně obtížným výzvám. Také jsem se účastnil podílel na mnoha rozhodnutích eh, souvisejícími se zrodem eura. V roce 1991 ve své funkci jakožto generální ředitel eh, v italského ministerstva financí jsem vedl italskou delegaci, která vyjednávala Maastrichtskou smlouvu. Poté jsem se aktivně zapojil do celé řady kroků, které byly nutné pro to, aby Itálie přijala euro. Zejména šlo o ambiciozní fiskální Adaptace, která proběhla v 90. letech. Získal jsem eh, značné zkušenosti na hlavních evropských národních fórech. Tady bych eh, zmínil především, že od eh, dubna 2006 jsem byl předsedou Evropského fóra pro finanční stabilitu, později Evropského, Evropské rady pro finanční stabilitu od roku 2009 se změnil název. Jde o eh, orgán sržující národní a mezinárodní orgány, eh, podělící se na tvorbě mezinárodních norem. Už jsem eh, do tohoto výboru přicházel dříve jakožto zástupce právě tohoto orgánu FSB. Také Tady chci říci, že mi velkou ctí, že jsem se stal kandidátem na post guvernéra ECB, protože Unie s eurem ve svém středu byla doposud obrovským úspěchem a chci si, že žádná eh, z nedáv, že nedávný vývoj, včetně globální finanční krize, toto nějak nespochybnil. Euro eh, se zavedlo jako silná dvěrohodná mezinárodní měna a obchod eh, mezi zeměmi eura se posílil, finanční integrace se výrazně prohloubila. Cenová stabilita je již pevně zakotvena v chování hospodářských subjektů. Za 12 let eura Eh, roční inflace v eurozóně v průměru dosahovala eh, těsně pod 2%. Eh, tedy plně z definicí ehm, cenové stability, kterou přijala správní rada, tedy řídící rada, pardon, Evropské centrální banky. A to je ehm, velký úspěch. Ehm, euro tedy nezasáhly ani výkyvy v cenách ropy a podobně. inflace tedy byla nízká. A díky důvěryhodnosti získané v průběhu let eh, eurozóna eh, eh, byla schopna i v průběhu krize zachovat stabilní inflační očekávání. Okolnosti by bylo mimořádné, bylo tady třeba, třeba reagovat rychle. Bez EMU e by určitě odezva a ty příslušné kroky nemohly být tak rychle a rozhodné. Bylo by prakticky nemožné dosáhnout stejné úrovně koordinace v měnové oblasti. A tuto kredibilitu je třeba zachovat. A já jsem plně angažován to dosáhnout. Domnívám se, že kořeny eh, této věci souvisejí s nezávislostí, kterou smlouva zakotvuje pro ECB, tedy nezávislost ECB při dosahování jeho mandátu, to znamená zachování cenové stability. Rovněž jsem pevně přesvědčen o tom, že eh, protiváhou nezávislosti ECB to, že ECB zajišťuje, že při výkonu své odpovědnosti je zachována nejvyšší míra transparentnosti a zodpovědnosti. Především vůči občanům a jejich voleným zástupcům zde v Evropském parlamentu. Velice se těším na, plodnou, na plodný, upřímný a otevřený dialog s vaší institucí. Dovolte, abych začal s měnovou politikou. Je velice důležité si připomenout, že Eh, důvěra, kterou jsme získali, eh, nebude nutně trvat navždy. Není možné ji brát jako něco samozřejmého automatického. Důležitou výzvou pro ECB je eh, řídit postupné opuštění od kroku přijatých během krize, opuštění tedy postupné od mimořádných opatření, která byla nutná pro obnovení rovnováhy na Eh, na trzích pro eh, uřízení eh, rizikové marže a pro řízení prvních roků v reakce na krizi. Zabránili jsme krachu finančního systému, podpořili jsme fungování přenosového mechanismu změnové politiky na reálnou ekonomiku a nakonec jsme tedy zachovali cenovou stabilitu a tím jsme podpořili evropské hospodářství. Nicméně tato opatření ze své povahy jsou dočasná. Objevila se celá řada známek normalizace na různých trzích, a oživil se přístup k financím pro většinu bank v eurozóně. E, nicméně jsou zde určité obavy ohledně udržitelnosti veřejných financí v některých zemích eurozóny, což představovalo zátěž e, pro bankovní sektor. A mnoho institucí dále e, spolehá na likviditu centrální banky, která představuje výrazný podíl celkového objemu financování. E, nadále vysoká míra nejistoty ohledně makroekonomického e, prostředí e, si žádá pečlivou analýzu při hodnocení situace a stanovení prognózy. Nestandardní opatření tedy je třeba postupně ukončit s tím, že již nejsou potřeba pro zaručení přenosu změnové oblasti do hospodářství. Musíme zajistit, aby podpora likvidity pro hospodářství byla ovšem zachována tak dlouho, jak bude nutné a zároveň nesmíme eh, zase símě budoucích nerovnovách, nesmíme vytvářet eh, závislost na likviditě od centrální banky. Zároveň eh, nastavení úrokové sazby se musí odvíjet od dosahování mandátu ECB, to znamená udržení cenové stability, střednědobé cenové stability v eurozóně je třeba postupovat preventivně, tak abychom zabránili zhoršení, eh, případem zhoršení inflačních očekávání. Musí být naprosto jasné, že ani krize státního dluhu, ani eh, abnormální eh, závislost některých bank na likviditě centrálních bank či centrální banky nemůže zabránit ECB v tom, aby dosahovala svého hlavního cíle. Za druhé, výzvy v oblasti měnové politiky souvisejí s finanční nestabilitou. Finanční krize prohloubila důraz na finanční stabilitu. Bylo to jsou řadu otázek ohledně vztahu s měnovou politikou. Ukázalo se, že už potřebujeme užší interakci mezi makroekonomickými eh, aspekty a makroobezřetnostní analýzou. I když rovněž se ukázalo, že neexistuje vlastně žádný skutečný kompromis mezi cílem cenové stability a podporou, kterou ECB eh, e může poskytovat v jiných oblastech. A v této souvislosti se domnívám, že je sice třeba eh, využívat maximálně synergii, ale eh, role a odpovědnost jednotlivých subjektů musí i nadále zůstat jasně odděleně. Měnová politika se musí zaměřovat na zachování cenové stability ve střednědobém výhledu. Jak jsem právě zmínil, eh, přínosy zdravého měnového rámce se ukázaly Eh, eh, ještě patrněji, ne méně patrně v souvislosti s krizí. A zároveň eh, monitorování vzniku měnových či úvěrových nerovnovách a vývoje cen aktiv je také důležitou součástí robustní strategie měnové politiky. Potřebujeme tedy také zaměření na střednědobý výhled. Naše strategie měnové politiky již do značné míry zohledňuje tyto faktory. Ovšem, měnová politika není nutně nejvhodnějším nástrojem pro řešení v oblasti úvěrové a cen aktiv. Využívání makrobezřetnostních nástrojů zaměřených na zdroje eh, finančních excesů mohou být vhodnější pro tento účel. Eh, nové, orgány, nové evropské orgány dohledu mohou výrazně přispět v této souvislosti. Dovolte, abych na tomto místě poznamenal, že ECB se dává důležitou roli v rámci ESRB, eh, které poskytuje logistickou, analytickou a administrativní podporu vhodné řízení interakce mezi makrobezřetnostní e, politikou a měnovou politikou bude klíčem k úspěchu. Institucionální architektura přijatá v Evropě, jak se zdá, jak se zdá, je vhodná pro řešení veškerých problémů, které mohou vzniknout v souvislosti s řízením měnové politiky a novými makrobezřetnostními nástroji. Určitě bude důležité aby byl veden dialog mezi těmi oběma orgány v politických eh, oblastech, které mohou mít dopad na systémové riziko. A na závěr dovolte, abych zmínil eh, výzvy spojené se samotným eh, budováním Evropy. Krize státního dluhu je skutečnou zkouškou pevnosti evropských institucí a politické vůle v Evropě čenit vše potřebné pro dosahování hospodářské a měnové integrace. Evropský dohled nad národními rozpočtovými politikami se ukázal být nedostatečný. Eh, po dlouhou dobu eh, mimořádně výhodné finanční podmínky eh, zakrývaly rozdíly mezi členskými zeměmi, mezi jejich hospodářskými politikami, s tím, že chyběla jakákoliv opravdu závazná společná pravidla. Globální krize podtrhla rozdíly v investorském vnímání rizika a slabiny eh, v architektuře Unie. Eh, mimořádná odezva vlád členských států a evropských orgánů eh, omezily riziko šíření nákazy a zachránily finanční stabilitu eurozóny. Finanční podpora poskytnutá zemím, které čelí největším potížím, umožňuje těmto zemím pokračovat eh, v adiostaci eh, a tak, že jsou chráněny před volatilitou trhu. Ovšem nejde o nějaký fiskální transfer mezi zeměmi a podléhá to velice přísným podmínkám. Neexistuje žádná zkratka. Reakce na dluhovou krizi eh, spočívá především v oblasti národních politik, v úplném provádění Eh, plánů eh, přizpůsobení ve fiskální oblasti. Solidarita mezi členskými zeměmi, eh, to je něco, co se musí pojit se smyslem pro odpovědnost a s dodržováním pravidel. Při pohledu dopředu se domnívám, že kroky, které již byly podniknuty, abychom řešili slabiny v evropské architektuře, jsou důležité. Návrhy Evropské komise a Rady na poslední dohledu nad rozpočtovými politikami by mohly být ambicioznější tím, že se postupy nastaví více jako automatické, eh, tak aby byly chráněny před eh, své volnou povahou eh, politického vyjednávání. Evropský parlament vykonává výrazný vliv, uplatňuje výrazný vliv v tomto směru. Ve vstažení pravidel podobných národním rozpočtu na dohled nad makroekonomickými nerovnováhami se zvláštním zohledněním stavu vnějšího externího tedy účtu eh, platení bilance členské země, to by bylo důležité. Dále především strukturální reformy zaměřené na posílení konkurenceschopnosti ekonomiky a potenciál růstu musí být hlavní prioritou na politickém programu, na politické agendě, tak aby nejenom země eh, zastažené krizi státního dluhu, eh, aby se to jen na ně vztahovalo, protože konec konců hlavním cílem EMU a také ECB, prostřednictvím cenové stability, je podpořit hospodářský růst a blahobyt společnosti. Mnoho eh, těchto záležitostí nespadá přímo do pravomoci ECB, ale ECB může a domnívám se, že musí i nadále poskytovat nezávislou analýzu, na, eh, která bude naprosto rigorózní, podložená a já doufám, že se budeme i nadále vyměňovat názory na tato témata do budoucna. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dostáváme se přímo k otázkám a jako první otázku jménem EPP položí Jean-Paul Gauzès. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, vítejte v tomto výboru. My vás podrobíme. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane prezidente, pane kandidáte. V tomto výboru podrobíme vás palbě otázek a pokud dovolíte, já nebudu používat příliš složitá slova a položím velmi jednoduchou otázku, na kterou je zcela určitě obtížné odpovědět. Pan Schäuble, německý ministr financí, žádá, aby se odstupňovalo navracení řeckého dluhu v novém záchranném plánu pro tuto zemi. Chce, aby se toho účastnili i soukromí, soukromé osoby. Nicméně je zde odpor proti restrukturalizaci řeckého dluhu, aby to trhy neinterpretovaly jako aténskou chybu a aby to se to nepromítlo na jiné země eurozóny. ECB a eurozóna jsou spíše pro rollover, to znamená, že by se ty dluhy převedly v okamžiku, kdy dospějí do své splatnosti. Kdybyste byl dnes eh, prezidentem Evropské centrální banky, zajímalo by mě, jaké by bylo vaše stanovisko a proč. Thank you, Děkuji, pane Gozese. Myslím, že toto je klíčová aktuální otázka eh, svým způsobem. Jak víte, Evropská centrální banka vyjádřila jasné stanovisko, pokud se eh, týče eh, této věci. ECB není pro restrukturalizaci nebo takzvané haircuty a my bychom neměli, měli bychom tady se držet řešení dobrovolného bez nucení. My se chceme vyhnout eh, otázce, vyhnout tedy té cestě restrukturalizace dluhu, byť selektivní. My nadále se domníváme, že náklady na defu, tedy na restrukturalizaci, by byly vyšší než její přínosy. Navíc tato restrukturalizace dluhu by nevyřešila příčiny této krize zadlužení státních rozpočtů. Chci jasně říci jednu věc. Co to je ten default? To je něco, co ponechá dva problémy nevyřešené. Za prvé, pořád bude existovat primární deficit, který je třeba financovat i po vyhlášení krachu. Čili je třeba najít prostředky na toto financování. Čili ti, kteří jsou pro restrukturalizaci dluhu, eh, musí nebo měli by být připraveni poskytnout eh, další peníze v případě, že dojde k tomu scénáři. A za druhé, to jsou domácí banky. Ty jsou většinou eh, největšími věřiteli státu. A pokud se týče toho herkatu, tak to znamená pro ně eh, kap, ztrátu kapitálu, ztrátu kapitalizace a v podstatě by se mohli dostat také na nulovou kapitalizaci. To znamená, že zase by bylo třeba eh, dát k dispozici prostředky pro rekapitalizaci těchto bank. Takže pokud není možné Eh, pokud není možné dát k dispozici více peněz, tak prostě museli by být také po defaultu ty eh, závazky státu nějakým způsobem garantovány. To znamená, že ty náklady se jeví jako vyšší než přínosy. A já bych to řekl ještě jinak. My tedy víme, jakým způsobem zvládnout eh, bankrot firmy. A my jsme se právě naučili, a možná ne úplně, jakým způsobem zvládnout bankrot banky. Ale myslím, že to neovládáme úplně stoprocentně, ale jakým způsobem zvládat státní bankrot, tak to jsme se zatím nenaučili. Musíme být pragmatici. Jak jsem řekl, náklady jsou e, větší než přínosy. Dále je tady možná nákaza. My víme určitě, jakými kanály by se ta nákaza mohla šířit, ta nákaza tedy z jednoho bankrotu. Další otázka a další dimenze, která se týká bankrotu dnes, případně bankrotu před 10-15 lety. A sice eh, je tady ta přítomnost eh, velkého, eh, velkého trhu pro kreditní swapy. Čili my potřebujeme vidět, kdo je vlastně vlastník těchto svopů. to znamená, kdo někoho zajišťuje proti bankrotu země, bankrotu státu. A to musí být obrovské prostředky. Čili tady by skutečně mohlo dojít k řetězové nákaze. Než se o tom začneme bavit konkrétně, eh, musíme o tom vědět více. A druhá věc, a myslím, že ta je nejdůležitější, Eh, dobře, eh, já, tak já to teď nechám, ale jestliže se na to ještě někdo zeptá. Ne, dobře, takže můžete pokračovat, říká paní předsedkyně. Děkuji vám, paní předsedající. Čili já si myslím, že tady to je ta nejdůležitější věc. A my eh, nadměrně klademe důraz na otázky restrukturalizace nebo bankrotu, tedy defaultu. A když se podíváme, co to vlastně je, tak je to způsob financování eh, finanční expozice země. Ale eh, proč se neptáme, co je třeba udělat na prvním místě? Já mám eh, osobní zkušenost začátkem 90. Let, 90. let Itálie na tom byla hůře než Řecko nebo Portugalsko a další dneska Eh, my jsme měli eh, vysokou inflaci, vysoký poměr deficitu k HDP, nebyl tam nebyl ve hře žádný IMF a žádný záchranný mechanismus. My jsme museli měsíc co měsíc vydávat dluhopisy, eh, které byly objemově asi trojnásobkem té dnešní expozice Řecka. Eh, přičemž HDP eh, jsme měli tenkrát desetinásobný. V roce 1992 vláda eh, na radu centrální banky vyprodukoval stabilizační program, který tedy byl považován finančními trhy za věrohodný a osvědčil se. Ale musím jasně říct, že jsme neměli vůbec žádný vnější mechanismus. V roce 95 pozor, pořád ten spread byl kolem 700 eh, základních bodů. Ano, my jsme sice mohli eh, znehodnocovat měnu, ano, ale Toto je neutrální opatření, pokud se nepustíte do strukturální reform, protože dlouhodobě tyto efekty se prostě rozplynou. Strukturální reformy tedy byly provedeny a to tedy eh, to tedy bylo provedeno a promítlo se to také do kolektivního vyjednávání o mzdách a eh, vedlo to k poklesu mest. A opět ta flexibilní, flexibilní směrný kurz byl proti nám, protože my jsme tady měli ten spread, čili v roce 95 jsme měli 700 bodů oproti německým bondům. Čili, co já eh, říkám, je toto. Eh, celkové eh, současné podmínky jsou příznivější než v 90. letech. Ano, my máme dočasné nedostatek likvidity, ale my také věříme, že se to prostě zvládnout dá. Ano, děkuji. A další otázka za e SAD, paní Podimata. Uh, I will speak in Greek, Mr. President. Okay. Děkuji, pane předsedo, budu mluvit řecky. Θα συνεχίσω στο ίδιο ερώτημα, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία. Děkuji, paní Chci navázat na stejnou otázku. Jsem velmi ráda, že jste mezi nás přišel, ale ráda bych poněkud rozšířila naši otázku nebo otázku našeho kolegy pana Gozese. Pokud jsem dobře pochopila vaši odpověď, tak jste tam ponechal určitý prostor. Říkal jste, že ECB a vy, kdybyste byl jejím prezidentem, tak byste udělali to tež. Jste tedy proti jakékoliv restrukturalizaci dluhu členských států eurozóny, pokud to nebude probíhat dobrovolně. Položím vám tedy otázku. Tento kategorický odpor bere v úvahu také ten dobrovolný aspekt nebo výměnu dluhopisů, které jsou ke konci splatnosti. Není to možné v souladu s tím, co je v současné době diskutováno. A také by mě zajímalo, jak se díváte na to, zda je restrukturalizace dobrovolná nebo ne. Zda je to dopad eh, rozhodnutí, která budou přijata v oblasti kapacity zadlužení. Je to otázka výkladu. Zda dojde k bankrotu nebo ne, ale mě to vede k politické otázce, protože nás to zajímá z hlediska budoucího prezidenta ECB. Myslíte si, že restrukturalizace může mít větší dopad než pád Lehman Brothers? Může to mít větší dopad na evropské úrovni? V současné době nesou náklady na krizi evropští daňoví poplatníci. Myslíte si, že také burza by na sebe měla vzít část zodpovědnosti za krizi? Jakým způsobem je to možno v praxi udělat? To je má otázka. Thank you. Thank you, Děkuji, paní Podemato. paní předsedkyně, mám otázku. Byly tady vlastně dva dotazy, takže jak mám pojmout odpověď? Mám na to 6 minut nebo 3? Odpovězte na první a vidíte, zda vám zbyde čas na druhou. Takže první otázka. Já eh, přečtu, co k tomu říká ECB. ECP není pro uh, restrukturalizaci či tzv. herkaty. Měli bychom vyloučit veškeré koncepce, které nejsou čistě dobrovolné, anebo eh, které obsahují jakýkoliv hm, povinný prvek. Uh, Eh, vlastně se diskutuje o dvou iniciativách. O vídeňské iniciativě, která mně se zdá být jako čistě dobrovolná záležitost a druhá je výměna dluhu eh, debt exchange, což já eh, dost dobře nevím, zda to je dobrovolné, respektive mohlo by to nakonec být nedobrovolné. Ale pokud respektive nemohu říci, co je dobrovolné a co nikoli, protože nejsem právník, ale obvykle, a tady můžeme vyvodit ponaučení z Lehman Brothers, eh, existuje mnoho investorů, mnoho lidí, kteří čekají na to, aby mohli eh, skočit eh, na tu příležitost a pohnat co možná nejvíce lidí k soudu. Je celá řada investorů, účastníků trhu, to nazývejme kteří by byli jedině rádi, kde by mohli využít situace neřízeného nebo špatně řízeného selhání. Toto je ponaučení, které, jak nám eh, říká, eh, kterou, jak víme, z případu Lehman Brothers, to bylo, to bylo, to byl nejdražší bankrot v historii a myslím si, že všem nám je jasné, že si nepřejeme cokoliv jen vzdáleně podobného této zkušenosti opakovat. Eh, váš druhý dotaz se týká daně z finančních transakcí. Eh, domnívám se, že jsem eh, na to již odpověděl písemně ve vašem dotazníku, ale asi to bylo bráno, tak se to vztahuje pouze na měnové transakce, ale to, co jsem řekl, platí paušálně. Takže za prvé, domníváme se, že tato daň řeší ten hlavní problém. Tím hlavním problémem zde je morální riziko u některých velkých institucí. Morální riziko, které některé velké instituce využívaly, vytvořil se obrovský objem rizika, který tento instituce nedokázaly uřídit a vyústilo to v krizi. V tomto smyslu byla krize vlastně produktem celé řady věcí, ale podíváme-li se na hlavní druhy institucí, které v tom sehrály roli, tak byly to především velké finanční instituce. Daň z finančních transakcí neřeší velikost bank, protože se to týká všech velkých i malých bank. Proto mi není jasné, jakou externalitu přesně by tato daň ošetřovala. Ale jsou zde i další problémy, i když já plně souhlasím s cílem této daně, jsou s tím ještě další problémy. Problémy s implementací. Existují totiž tři nutné předpoklady, které by musely být naplněny, tak abychom mohli akceptovat pojetí nebo koncepci daně z finančních transakcí. Prvním předpokladem je, že ta daň by musela být celosvětová. Nebude-li celosvětová, můžete si být jistí, že lidé budou prostě jenom provádět své transakce v jiných částech světa, kde to zdaněno nebude. Ehm, druhý předpoklad, pokud správně uh, chápu ty, ty návrhy, eh, měla by to být krátkodobá záležitost, ale respektive vztahovat se to na krátkodobé transakce, ale jak toto odlišíme? a zejména jak budeme rozlišovat mezi různými typy krátkodobých transakcí. Dávám příklad. Eh, půjčky ACB bankám jsou krát, krátkodobou interakcí. bankovní půjčky jsou krátkodobé, repotrhy jsou krátkodobé transakce a ty určitě nechceme zdaňovat, eh, protože tady to pouze součást eh, platebního systému. Dále, ta daň má řešit spekulativní chování. Jsme si jistí, že dokážeme identifikovat spekulaci a co není spekulace. Například eh, většina eh, zajišťování hedgingu eh, je naprosto legitimní aktivita. Legitimní činnost je to v podstatě jako sepsání sepsání pojišťovací smlouvy, ale pokud by to mělo podobu spíše smlouvy o derivátu, bude to potom klasifikováno jako spekulace či nikoli. Ale řekl bych, že tím hlavním faktorem potom, či hlavním aspektem je, že pokud eh, ta daň z finančních transakcí bude celosvětová, může to fungovat, pokud ne, tak pouze vytvoříme různá prostředí, různě regulovaná a eh, lidé se mezi nimi budou pohybovat. Eh, daň z finančních transakcí ze své povahy omezuje objem likvidity a zvětšuje transakční náklady. To by mohlo znamenat nárůst volatility, což by vlastně prospělo spekulantům. Ale ještě se vrátím k té hlavní věci. Pokud ta daň bude pojímána jako daň celosvětová, pak je možné ji zavést. Děkuji, kolegové. Myslím, že nyní už budeme muset být trošku striktnější s časem. Poprosím každého o skutečně pouze jediný dotaz, že tady, tady eh, jsme vyčerpali o tři minuty více, to znamená, že na někoho se nedostane v závěru řečnického seznamu. Není za Alde Silví Gulár, prosím. Dobrý den, pane guvernére, Vítejte v Evropském parlamentu jménem frakce ALDE. Převezmete svou funkci ve velmi obtížné situaci. Otázka dne už byla položena, položili Jean-Paul Gozés a Anny Podimata. Já jsem se vás chtěla zeptat na komunikační válku. Myslím, že nemáme pochybnosti o tom, že technicky odborně jste opravdu skvěle vybaven. Jsem ráda, že vaše nominace bude, doufám, vítězstvím evropského ducha nad národními předsudky. Ale abyste byl přijatelný, tak vás trochu v německém disku, tisku eh, germanizovali. Říkali, že jste svým způsobem také Němec a samozřejmě musíme vzdát čest eh, německé tradici stability a nezávislosti Bundesbanky. My ale chceme prezidenta, který by byl tak ve středu mezi severem a jihem. Jakým způsobem povedete komunikaci? Protože rada se ozývá různými hlasy, je to úplná kakofonie a vy budete referencí pro mnoho evropských občanů, budete zárukou eura, budete garantem eura. Co chcete udělat, abyste se pokusil ještě více zlepšit, myslím, že Jean-Claude Trichet toho udělal hodně, ale abyste ještě zlepšil komunikaci o Evropské centrální bance, pokud jde o široké, širokou veřejnost. Děkuji. Well, thank you. Thank you <laughs> much, Děkuji, paní Golá za tuto otázku. E, to je, to je těžko říct, e, co jsem zač. Ano, tak já e, jsem určitě Ital, to ano. A mnoho německých novin ještě před třemi měsíci tak eh, se o mě vyjadřovali eh, v souvislosti s picou, nebo tak to prostě eh, je synonymem pro celou Itálii. No, já v posledních měsících, kdykoliv jsem vystoupil na veřejnosti, což nebylo příliš často, říkal jsem to tež, co říkám celý život. A sice, že si vážím cenové stability, poněvadž vím, jak to je, když jsem byl mladý, když nebyla, když jsme měli eh, dvojcifernou, trojcifernou inflaci. Když říkám, že chci eh, fiskální eh, kotovu, tak proto to je tím, že já jsem prožil Itálii v době, kdy takového nic nebylo. Takže já nejsem necitlivý vůči jiným, ale je tady ještě širší bod a ten souvisí s mandátem ECB. A sice cenová stabilita má být ve střednědobém horizontu zajištěna v celé eurozóně. Čili to není něco, co by bylo diktováno národními podmínkami, preferencemi, prioritami a podobně. A já myslím, že je velice jasné, aspoň já to tak vidím, že já jsem zodpovědný všem evropským občanům, eh, včetně vás. No ne, jenom vůči občanům jedné země. A e, musím říci, že bude velice těžké e, nastoupit do této funkce po Žánu Claude Trešetovi. Děkuji. Nyní za ECR e, paní Swinburne. Děkuji. A vítám vás, pane Draky. Předseda eurozóny, pan Juncker, minulý týden na zasedání Ekonu připustil, že by bylo dobré, kdyby ECB měla oficiální eh, roli eh, řízení společné měny. Vzhledem k tomu, eh, jak silnější ekonomiky ničí ekonomiky slabší EU. Byl byste vy pro takovouto řídící roli ECB, anebo ne? A jestliže ne, tak proč ne? Děkuji vám, paní Svenbe. E, to není jednoduchá otázka. Zcela jistě, jak už jsem několikrát řekl, primárním mandátem ECB, vlastně ten hlavní mandát je střednědobá cenová stabilita. A já se domnívám, že to by měl být skutečně ten hlavní vůdčí princip. Jinak řečeno, neodpovídalo by mandátu a nebylo by ani vhodné, kdybychom měli měnovou politiku eh, a řídili ji podle cíle, podle cíleného směrného kursu, čili spojené eh, eh, státy to nedělají, eurozóna to nedělá, my jsme to nedělali nikdy, protože to by znamenalo vzdát se cíle cenové stability. toto je moje odpověď v současné době. My jsme všichni proti nadměrné volatilitě, eh, samozřejmě u směných kurzů a těchto trhů, ale abychom to nějak eh, zvládali a přitom, abychom nevytvářeli globální nerovnováhu eh, s příliš velkými rozpočtovými deficity nebo přebytky, my současně máme eh, běžné účty sice nerovnováze, ale jsou v dobrém stavu natolik, abychom zabránili velkým výkyvům směných kursů. Děkuji. Nyní eh, pan Kanfan jménem Zelených. Oui, bonjour. Děkuji. Můžete si vzít sluchátka. Vítejte, pane guvernére. Rád bych eh, vyslovil slovo, které se zatím ještě nezaznělo. A to ani z vaší strany. Goldman Sachs. Vy eh, jste byl na italském eh, ministerstvu financí, ale přeskočil jste ty tři roky, kdy jste byl v Goldman Sachs a můžeme si to přečíst i v jeho vnitřních záznamech. Dobře znáte swap, dohodu, k které došlo mezi Řeckem a Goldman Sachs eh, v roce 2000. Já vás zde nechci obvinovat, ale myslím si, že evropští občané, vzhledem k mandátu, který možná budete muset plnit, eh, potřebují plně důvěřovat budoucímu prezidentovi ECB, takže my potřebujeme vysvětlení, protože jediná odpověď, kterou jste nám zatím dal, je, že jste s tím neměl nic společného, že to nebyla vaše vina. Ale je pravda, že tato dohoda, tento swap se uskutečnil v roce 2000, dopady měl až do roku 2002 a vy jste byl viceprezident, který byl zodpovědný za státy, za suverénní státy a tato věc se prodávala ostatním státům a vy jste za to byl zodpovědný a já jsem si tím jist. V roce 2003 eh, jste byl ve správní radě a podílel jste se na této dohodě, i když jste tedy nebyl iniciátorem. Co nám k tomu dnes chcete říci? Nad rámec toho, co jste vydal v tom tiskovém komuniké, kde jste říkal, že nemáte k této věci žádný vztah, čemuž já nevěřím. Well, I mean... No, pokud už předem víte, že to není pravda, tak eh, proč mi vůbec nakládáte tento dotaz? Ale dovolte, abych zareagoval, je to, myslím, důležitá otázka a jsem eh, vám za ně vděčen. pokud tedy vás moje odpověď, pokud se necháte přesvědčit, eh, ujistí. Myslím si, že je důležité nejenom, aby se člověk choval bez úhoně, ale aby také byl jako, jakožto takový vnímán. Mimochodem, tato otázka má celou řadu rozměrů a já využiji celé své tři minuty, abych to rozvedl. Eh, první věc je ta, že moje působení eh, v Goldman Sachs a transakce mezi obchody mezi Goldman Sachs a řeckou vládou Eh, to všechno eh, bylo nasmlouváno ještě předtím, než jsem vůbec eh, přišel do Goldman Sachs. To už jsem mnohokrát uvedl. Já jsem s těmito um, obchody nebyl některak spojen, ani před svým příchodem, ani po něm. A vaše informace, bych řekl, nejsou zcela správné. Já jsem neměl na starost prodávat produkty Goldman Sachs vládě. Já jsem spolupracoval se soukromým sektorem. A přestože eh, Goldman Sachs ode mne očekávali, eh, když mě nabírali, že budu eh, působit také mm, nebo nabízet také veřejnému sektoru. Řekl jsem, že vzhledem k tomu jsem v něm předtím působil, neměl jsem o to zájem. v roce 2005, když, jsem, když, končilo mé, když končily mé roky v Goldman Sachs také požádali, zda bych mohl pomoci s interním řízením, eh, pokud jde o eh, veřejný sektor, ale eh, to neuspělo, tím to celé vlastně skončilo. Takže s touto věcí jsem skutečně neměl nic společného a můžete se na to kolkoliv zeptat. Ale myslím, že tady je ještě jeden rozměr, protože lidé mohou říct si, no byl jste investiční bankéř a svým způsobem jste mohl být velice blízko bankám čili nedochází u vás ke konfliktu zájmu nebo potenciálně v tom, jak budete řešit problémy s bankami. Já si myslím, že mých šest let ve funkci orgánu dohledu v Itálii ukazuje, že tomu tak není. a vlastně bylo to také díky dohledu ze strany italské centrální banky a změnám, které byly provedeny, tak díky tomu žádná italská banka nezaznamenala problémy v průběhu krize. Je proto celá řada problémů, ale toto je jeden z těch hlavních. Byla to vlastně pouze Kanada a Itálie eh, ze všech zemí světa, eh, které o sobě toto mohou říci. Eh, a zeptejte se italských bankéřů, zase na ně byl příliš mírný. Také by někdo mohl říci, že jsem předsedal FSB a nevím, zda FSB byla příliš měkká na banky. Eh, tak eh, ne, někdo by mohl tvrdit, že ano. A já chci jasně říci, že to, co říkala FSB eh, o krizi, já skoro dokonce jsem v roce 2002 vypracoval dokument, který obsahuje celou řadu varování před tím nadcházejícím rizikem, tím rysujícím se rizikem. Spoluautory byli profesor Merten a profesor Galacio. A tento dokument analyzuje specifické situace, kdy výrazné nepředjímané riziko se může naschromáždit. Především se zaměřujeme na implicitní záruky, které vlády poskytují bankám a jiným finančním institucím, a které mohou vyústit eh, v akumulaci, která často, eh, kterou si často vláda neuvědomuje, eh, tedy akumulaci nepředvídaného rizika v bilancích v bilanci veřejného sektoru. A pak to pokračuje. Toto tedy je moje první diskuse o systémově významných finančních institucích, ale pak tam je celá řada tiskových prohlášení FSB z doby, kdy jsem ji předsedala, kde jsem varoval o tom, Eh, blížícím se nebo tom hrozícím riziku. Eh, takže pokud na toto mělo mé působení v Goldman Sachs nějaký vliv, to opravdu to takto nevnímám. A ještě poslední věc eh, souvisí s tím, co jsme zrealizovali v SSB v oblasti regulace bank. Nezapomeňte, že v dubnu 2008 jedinou odezvu na krizi představovalo představovala zpráva FSB, která obsahovala těch 77 doporučení. Šlo o navýšení kapitálu bank do takové míry, eh, které by si banky na začátku roku 2008 nikdy nepředstavily. Pak přišla z Bazilej 3, eh, prostě přišla celá řada věcí a mnohé, mnohých z nich se dotkneme ještě v diskusi později a doufám, že jsem vás tímto již přesvědčil. Děkujeme mnohokrát za tuto elegantní odpověď a nyní Jorgen Klut za GUE. Děkuji. Pane Draghi, je Pane Draghi, eh, také vás zde eh, vítám. Já bych chtěl navázat na otázku, na kterou jste už částečně odpověděl. Eh, předeslal bych, že v novinách v Německu se nenašel žádný článek, který by nějakým způsobem spochybňoval vaši odbornost, čili na vaší odbornosti eh, není ani stín pochybnosti. Ale je tady ta politická slabina jménem Goldman Sachs a Řecko a jeho angažmá v Řecku. To zůstává, i když možná osobně jste s tím neměl nic společného, je faktem, že jste pracoval v kontextu, který přinejmenším zbuzuje otázky, má eh, takovou jakousi pachuť, kterou za sebou zanechává podle jedněch novin. Znáte, jaký vzrušená je situace v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku. Lidé protestují v ulicích, eh, panuje neklid. A jestliže v této situaci chcete zvládnout svoji úlohu musíte mít maximální integritu, musíte být maximálně důvěryhodní, protože já si myslím, že eh, vaše mm, důvěryhodnost je tím Goldman Sachsem poněkud eh, oslabena. Čili já se nyní ptám, jak chcete dosáhnout nezbytné důvěryhodnosti vzhledem k této problémové napjaté situaci. Um, I think the answer I gave Já si myslím, že odpověď, kterou jsem tady už řekl, je odpovědí také na vaši otázku. Já myslím, že jsem řekl, že jsem jednal s maximální integritou a že eh, lidé, kteří eh, jsou nestranní, mě takto vidí. Já se domnívám, že jsem řekl, že jsem předložil dostatek údazů, důkazů o tom, že mé angažma v této bance v oblasti eh, privátních zákazníků eh, žádným eh, způsobem neovlivnilo situaci domácích bank, za jejich dozor jsem byl zodpovědný. A ve skutečnosti je to tak, že Ehm, jsme na ně nebyli měcí, naopak byli jsme na ní velice tvrdí a e, v e, italské centrální bance jsme byli přesvědčeni, že takto má vypadat finanční dozor, to znamená nezávislý na vládě, nezávislý na dalších orgánech a zodpovědný. Ve svých veřejných prohlášeních jsem poskytl dostatek Důkazu o tom, že jsem viděl a varoval před riziky, která eh, se akumulují a blíží. Ale jakmile eh, jsme dostali globální regulační odpovědnost, tak samozřejmě, eh, jak, jakmile bychom to měli, tak já bych byl proto, abych eh, vytvořil stabilní systém do budoucna. Já tedy opravdu nevím, eh, co více mohu odpovědět na otázku toho typu, jakou jste položil. Myslím, že to samo o sobě už je odpovědí. Děkuji a nyní jménem EFT e Mario Borgesio. Děkuji, paní předsedkyně. Pane guvernére, myslím si, že poslední dvě otázky uvedli téma, které je podle mě obecnější, to znamená otázka Goldman Sachs z mého hlediska je součástí velkého znepokojení celé řady z nás. My jsme byli v krizovém výboru, často jsme slyšeli, že předseda připomínal nebezpečí současných eh, spekulací o derivátech, eh, že prý se tím připravuje také půda pro další krizi, která by byla katastrofou pro některé země, především pro naši zemi. Z tohoto hlediska si myslím, že je velmi důležité, aby bylo poskytnuto vysvětlení. Velmi dobře víme, že některé kruhy, jako například Goldman Sachs, eh, zodpovídají se velmi vysokým institucím eh, v oblasti financí. Preventivně zde zazněl velký odpor proti vytvoření systému, který by jasně oddělil spekulativní banky od ostatních bank, protože je zde velmi rozšířený názor, který říká, že malé a střední podniky jsou unavené z toho, že musí platit dluhy velkých eh, finančních spekulátorů. Ale má otázka je přesně ta, kterou položil Di Pietro v italském parlamentu. Mě by zajímalo, zda si myslíte, jak to vypadá. Paní předsedkyně poruš, přerušila řečníka. Jaký je váš postoj k měnové suverenitě, k měnové svrchovanosti, pokud se tedy dostanete do pozice eh, guvernéra centrální banky? Jmenoval jste celou řadu orgánů. Popis těchto orgánů je k dispozici, můžeme o tom hovořit i později. Na internetu najdete informace o tom, že v těchto orgánech se nedávno konala konference, bylo tam několik eh, profesorů z Itálie, doktor Bernabe, profesor Monti a tak dále. Nemyslím si, že se jedná o nějaké tajné organizace. Ty investiční banky patří investorům jsou eh, kotovány na burze. Takže jsou mnohem transparentnější tyto organizace, než si někdo zvenku může představit. A pokud jde o to jasné oddělení mezi investičních, od investičních bank a jiných aktivit banky, já jsem nikdy nebyl proti. Je to součástí toho přehledu možností, které FSB předložila evropským regulátorům. Pokud eh, by si komise myslela, že toto je možnost, kterou bychom měli uplatnit, tak by se tak rozhodla. Je to možnost, pro kterou se rozhodly Spojené státy. Samozřejmě závisí na typu banky, na typu podniku, na typu země, ve které fungují. Pokud jde o tu finanční suverenitu, tak eh, ta je zakotvena v Maastrichtské smlouvě a cílem je především zajistit stabilitu cen ze střednědobého hlediska. Děkuji. Uh, thank you. Now Děkuji. A nyní se vracíme k EPP a slovo má Werner Langen. Eh, pane předsedo Draghi, jste eh, skvělý odborník s mezinárodní zkušenosti a také v Německu vás mnozí považují za nejvhodnějšího kandidáta. Já bych chtěl se připojit otázkou eh, k tomu, co eh, tady bylo řečeno, a sice boj proti nerovnováze uvnitř eurozóny. Vy jste řekl, že Řecko na tom není tak špatně, jako byla Itálie v 90. letech, přičemž Itálie je daleko větší země. Ale v eurozóně, dá se říct, za posledních deset let došlo k velice eh, rozmanitému vývoje, vývoji konkurenceschopnosti až 25 Co byste poradili Eh, tak eh, k tomu, aby se právě tato konkurenceschopnost eh, zbližovala, zejména tedy, hm, aby se zlepšila v těch slabších státech. Thank you, Mr. Lange. Děkuji vám, pane Langere. Toto je velmi důležitá otázka. Souvisí totiž s dohledovou politikou v, nad velmi heterogenní oblasti. Já bych ještě jednou připomněl, že cílem je, aby ECB udržovala v dobém horizontu cenovou stabilitu v celé eurozóně. Otázka je, nakolik to může eh, bránit rozvoji slabších zemí, eh, když by byly příliš vysoké eh, úrokové míry v zájmu eh, cenové stability. No, podívejme se, eh, kolik stojí úvěry, poněvadž to je důležitá věc eh, pro investice. Toto velmi úzce souvisí s náklady, tedy s úroky na státní dluh. Poněvadž samozřejmě banky, když půjčují, tak samozřejmě se zajímají také o alternativní možnosti investice. Když se podíváme eh, na situaci v krizi, tak eh, ten, ty náklady na dluh jsou kolem 14-15%. To je hodně. To je opravdu hodně. Čili, eh, co tím chci říci, zajistit cenovou stabilitu by snížilo rizikovou premii všude. U úspěšnější zemí stejně jako u méně úspěšných. Ale klíčovou složkou redukce ceny úvěru je je implementace plánů, které eh, k tomuto budou směřovat, které budou snižovat tyto, tuto prémii, tuto přidášku u eh, státních dluhů. Čili cenová stabilita eh, zajistí levnější úvěry. Dále redukujte fiskální deficity, redukujte státní dluh a tím také můžete snížit tuto přirážku. A další cesta, třetí cesta je strukturální reformy. Opravdu není jiná cesta, jak eh, působit proti eh, ztrátě konkurenceschopnosti, nežli restrukturalizace, eh, která ji posílí. Ano, děkuji a nyní za SAD kolego Dominici. Benvenuto. Dobrý den, pane guvernére, vítejte. Částečně už to odpověděl paní Swinburne a panu Langanovi, pokud jde o směny kurz a problémy konkurenceschopnosti, ale chci zde nanést jednu otázku. Minulý týden po tiskové konferenci prezidenta Trišeta jediná možnost zvýšení cen v červenci vyvolala reakci. Problém je, že pokud situace, kterou teď prožíváme a reakce, které se v současné době připravují, jsou vedeny snahou zamezit inflaci v severských zemích. To ovšem může mít silný dopad na takzvaně jižní země, které tedy leží na jihu Evropy. Je tedy jasné, že musíme pracovat na směném kurzu ve smyslu, jak jste o tom hovořil před chvílí, ale já si myslím, že snížení dluhu nestačí k tomu, aby byl znovu oživen hospodářský růst a konkurenceschopnost. Potřebujeme národní zodpovědnost a potřebujeme také oživit eh, evropské řízení, mít společné daňové politiky, sdílet rizito, riziko a mít silnější politickou unii. Má otázka je následující. Vy jste člověk, eh, který má smysl pro instituce a respektuje je. Je to důležitý výdobytek i pro členské státy v písemných odpovědě, odpovědích stále řekl, že jste dedicated European, přesvědčeným Evropanem, ale já si myslím, že teď je třeba dělat i mimořádné věci, nejen dodržovat pravidla institucí. Bude se budoucí prezident ECB snažit o dosažení těchto cílů, které se týkají rozvoje a růstu, i když to bude třeba nad rámec limitu vaší funkce? Jak jsem říkal na počátku, velká část mého života byla věnována budování měnové unie a Evropy vůbec. Řada problémů, které v současné době prožíváme, a to je v podstatě jasné všem, jsou způsobeny nedostatkem nebo tedy nezavršením určitého procesu. Budovali jsme měnovou unii, máme jednotnou měnu, Řadu let se země domnívali, že to stačí, ale potom se ukázalo, že to nestačí, že nestačí mít jednotnou měnu, pokud nebudeme mít také odpovídající politiky. Politický proces má různá stádia, různé etapy. A my jsme teď eh, jakoby uprostřed eh, proudu a následujícím krokem je začít budovat na základě toho, co už máme. Měli jsme systém pravidel. Byl to pakt růstu a stability. Před pěti lety jsme tento pakt oslabili a to byla chyba. Musíme se tedy vrátit k tomu, že budeme mít přísná pravidla pro kázeň. A kázní rozumím preventivní disciplínu, monitoring i sankce. Sankce, které budou politické, budou se týkat pověsti a budou se také týkat financí pro rozpočtovou disciplínu. Víte, jak se k tomu staví Evropská centrální banka a prezident Trichet a já s tím plně souhlasím. Tyto postupy musí být automatické právě proto, aby se zabránilo té zkušenosti, kterou jsme udělali s Paktem růstu a stability. Evropský parlament v tom smyslu toho udělal hodně. A také za podpory Evropského parlamentu mohla Evropská centrální banka na tom pracovat v uplynulých měsících. Klíčová slova tohoto procesu jsou posílit, prohloubit a rozšířit posílit eh, dohled v tom smyslu, jak jsem o tom právě hovořil. Prohloubit ho musí být tedy podrobnější a rozšířit tento dohled také na další oblasti. A to je věc, kterou říkám už velmi dlouho. Je to třeba rozšířit i na další oblasti, než je rozpočtová kázeň. My zjišťujeme, že problém mnoha zemí je dnes konkurenceschopnost. Konkurenceschopnost se zvyšuje díky strukturálním reformám. Ale v oblasti strukturálních reform Zatím ještě do toho nedávného paktu, který je dílem pracovní skupiny Van Rompuje, neobsahovala žádná společná pravidla. Tato pravidla zatím ještě nejsou závazná, teprve se objevila, ale myslím si, že je na čase začít je zavádět a uplatňovat jako povinná. Je třeba uh, prvky disciplíny, které máme v oblasti rozpočtu, rozšířit i na ostatní oblasti. Je to postupný, ale realistický proces. Těžší je udělat skok dopředu, vstříc novým institucím, novým organizacím, novým konceptům, koncepcím. Takže musíme si být vědomi, jakým směrem se ubíráme, ale také musíme vědět, jaké kroky realisticky můžeme uskutečnit. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní za Alde Wolf Klintz. Signor Draghi, eh, Pane Draghi, vy jste eh, odpovědi na otázku 5 eh, jasně řekl, že chcete jít třemi cestami. Jednak je to tedy Eh, stabilita, cen, nezávislost Evropské centrální banky, hovoříte také o zdravou, zdravé dávce pragmatismu a my tedy konstatujeme, že nezávislost centrální banky de facto v globální krizi byla z velké eh, části odbourána. Ne nějakým zlovolným způsobem, ale prostě byla to nutnost, aby se nám podařilo obránit, ubránit finanční sektor, zachránit ho. A to byla vlastně nová opatření, která byla přijata spolu s politiky. Nebylo by lepší to říct jasně a přestat opakovat mantru o nezávislosti Evropské centrální banky, která prakticky už neexistuje. Vy hovoříte o zdravém pragmatismu, a mm, to by v podstatě znamenalo také eh, respektovat reální, reálné finanční prostředí. Thank you. Děkuji, pane Klinci. Určitě ne, rozhodně ne. Pragmatismus, ten pragmatismus je třeba vztahovat na celkovou koncepci tzv. exit strategy, tedy opuštění od opatření eh, souvisejících krizí. A mimochodem ECB eh, e určitě nepřišla o svoji nezávislost. ECB podnikla celou řadu opatření, například program pro eh, trhy s cenými papíry nebo financování tzv. persistentních bank, Ona se ta terminologie den ode dne mění, jsou to ty, ty takzvané persistent banks, eh, víme oč pěší, jsou to ty, které jsou příliš závislé na likviditě od ECB. A všechna tato opatření byla přijata a za všemi stála jedna hlavní věc, jedna hlavní představa. Kdyby tyto kroky nebyly podniknuty, eh, pak eh, část těch kanálů trans, přenosového mechanismu eh, měnové politiky do hospodářství by vyschla. A proto byla tato opatření vždy přijímána s tím, že jde o opatření měnové politiky. To je dosti důležité, protože jakmile pochopíme a vyhodnotíme, že toto nebezpečí již neexistuje, pak ta opatření musí být stažena. A druhá věc, kterou je třeba si uvědomit, a připomenout, je, že v případě programu pro trh s cenými papíry A mimochodem ještě další věc, kterou musím mít na mysli u všech těchto opatření, je, že byla koncipována jako dočasná, to znamená, žádné z nich ne, nepřetrvá. A třetí věc je ta, že žádné z těchto opatření nějak nespochybní náš cíl střednědobé cenové stability pro celou eurozónu. ECB se podařilo zajistit cenovou stabilitu, zaručovat cenovou stabilitu, která je definovaná jako těsně pod blížící se dvěma procentům, tedy inflace. E, a to, toho jsme dosahovali i v průběhu krize. Já si myslím, že to je důležité si uvědomit, protože i v letech 2008, 2009 a v části roku 2010 tedy šlo o systém, který zakotoval inflační očekávání tak jako ten náš a to umožňovalo ECB postupovat rychle a flexibilně, tedy přiměřeně rozsahu krize. A myslím, že toto některak neoslabovalo cíl cenové stability. V tomto smyslu tedy se ECB uchovala svoji nezávislost. Ale souhlasím s vámi, je třeba, abychom byli obezřetní a e, musíme vždy pamatovat na důvody, proč vůbec byla tato opatření e, zavedena. A dovolte, abych to řekl ještě příměji. Žádná krize státního dluhu či Eh, žádná banka, která neustále eh, potřebuje od ECB likviditu, nic takového by nepřimělo ECB odklonit se od svého cíle cenové stability. Děkuji. Děkuji. Nyní eh, Ivo Strejček za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane guvernére, dovolte, abych vám nejprve popřál mnoho štěstí v těchto božlivých časech. Jak eh, hodnotíte skutečnost, že ECB se dostala do situace, kdy jako nezávislá centrální banka spolu rozhoduje a dokonce spolu vypracovává fiskální opatření ve svrchovaném Řecku a pravděpodobně bude vykonávat dohled nad eh, programem privatizace řeckého majetku. Eh, nedomníváte se, že to je nebezpečné do budoucna a neexistuje zde riziko pro nezávislost a důvěryhodnost ECB, když se ECB stává součástí politického řešení eh, krize s řeckým dluhem? Děkuji. Já bych eh, s vámi určitě souhlasil, pane eh, Strejčku, pokud jde o vaše poslední slova, to znamená, pokud by se ECB stala součástí politického řešení, tak by tím přišla o svoji samostatnost, nezávislost. Um, ehm, ECB eh, se účastní těch epizod ehm, státního dluhu tak, že vyhodnocuje potenciální riziko. To znamená, vyhodnocuje fiskální restrukturalizaci, monitoruje implementace této restrukturalizace a, co je nejdůležitější, vyhodnocuje eh, udržitelnost dluhu. Čili eh, výrazně se to neliší od jiných obdobných situací, ale pokud by to zahrnovalo i eh, naše zaplnění do politického řešení, pak byste měl naprostou pravdu a musíme být velice opatrní, abychom nepřekročili hranice svého mandátu a nepustili se na pole Eh, které nám nepřísluší podle smlouvy. Děkuji. Děkuji. Není za zelené Filip Lamberts. Děkuji, Sharon. Vážený pane Draghi, eh, musíte být asi tím nejortodoxnějším katolíkem, se kterým jsem kde měl tu čest. Nicméně, eh, máme vaše slova v záznamu ohledně nezávislosti, pokračující nezávislosti ACB. Já předpokládám, že vám leží na srdci. A já bych řekl, že já si eh, stejně tak eh, cením naší nezávislosti jakožto eh, zákonodárců a politických lídrů, kteří se zodpovídají občanovi, na rozdíl od vás. Vy jste právě řekl, že bychom měli být opatrní a nepřekročit hranice svého mandátu. Ovšem ECB se to dopouští každým dnem. Když ECB řekne, jak jste vy dnes uvedl, že bychom měli chránit soukromé věřitele a měli bychom e, zajistit, že přenášíme tíži či, či riziko spojené s řeckým dluhem do veřejných rukou, tak e, provádíte politické rozhodnutí, se kterým člověk může souhlasit či nesouhlasit, nicméně jde o politické, nikoli odborné rozhodnutí. Eh, když ECB, eh, teď uvádím slova Jean-Claude Tricheta a mm, mm, zajímalo by mě, zda vy budete následovat vy o stopách, obvykle se tak chováte, eh, požaduje veřejné výdaje a je proti zvyšování daní, tak opět jde o politické rozhodnutí. Rozpočtová rovnováha to je jedna věc, ale je možné tohoto cíle dosáhnout různými cestami a ECB obvykle prosazuje jednu cestu na úkor jiných. A e, pokud je o sérii celé řady zásadních politických oblastí, stále e, více vidíme, že ECB zaujímá stanovisko, kde je součástí trojky, která činí doporučení vůči Řecku, Portugalsku a podobně. A vy prostě dáváte politická doporučení. A pravděpodobně byste se měli stáhnout e, čistě do svého mandátu chránit nás před inflací. Jak tady budete reagovat vy, co budete říkat vy a jak se postaráte o to, aby se ECB přidržela skutečně hranic svého mandátu? Děkuji, pane Lamberci, děkuji. Jo, dovolte, abych zareagoval na tři body, které jste nadnesl. Eh, za prvé, my se zodpovídáme vůči evropskému občanovi a vůči vám. A proto jsem dnes zde, proto mi kladete své dotazy. A tento konkrétní dotaz. Dále, nikdy jsem neřekl, že chceme chránit soukromé věřitele. To jsem nikdy neuvedl. Ne, ne, vy se tváříte jako, že ano, ale já jsem to nikdy neřekl, že bych někde mluvil, aniž bych se slyšel. A dále důležité je, že tady jsou eh, určité rozdíly. Eh, Řecko je možné řešit eh, buď to dobrovolnou, dobrovolným řešením, nebo herkatem, anebo směnou dluhu, debt exchange. A pokud to bude nedobrovolné, pokud jde k nesplácení dluhu, k bankrotu, tak to má určité dopady já bych vás chtěl upozornit na to, o jaké dopady jde. Eh, samozřejmě eh, já nemohu těmto dopadům nějak zabránit, ale je mou povinností vás o těchto dopadech a důsledcích informovat. Eh, třetí věc, pokud jde o daně a výdaje, proč se ECB zajímá o růst, proč se zajímá o konkurenceschopnost. Důvodem je to, že především u vysoce zadlužených zemí růst spolu s fiskální disciplínou je hlavním předpokladem pro finanční stabilitu. Pokud nemáte růst, nesplácíte dluhy. To je velice důležitá věc. Aby země mohla růst, je třeba podniknout určité věci a jiným je třeba se naopak vyhýbat. Eh, jednou z věcí můžeme si probrat celé to meny, ale eh, toto je tedy eh, to racionále kterým je vedeno stanovisko ECB. A máte pravdu, že někdy se lidem zdá, že toto nepřísluší, že toto nepatří do domény, domény centrální banky. A určitě jste tím neortodoxnějším katolíkem. Neslyšeli jsme vás teď, Filipe. Uh, e Takže teď se dostáváme k EPP a je Palone. Děkuji, paní předsedkyně, pane guvernére. Hovořil jste o vztahu mezi krizí naší země Itálie a současné krize v Řecku. Vaše odpověď mě uspokojila, ale chtěl bych ještě říci, že objektivně je ta situace úplně jiná. Mezi tím, jak to bylo v minulosti, jak je to dnes. Dnes žijeme v globalizovaném světě, Trhy na sobě vzájemně závisí, i ekonomiky jsou provázány. A právě jsme překonali nebo překonáváme jednu z nejhorších krizí, jakou jsme kdy zažili. Tato krize ukázala, že mezinárodní finance mají své limity, fluktuace cen a finanční aktivity, které jsou spojeny uh, s obrovskými spekulacemi vedly k velkému zadlužení státu. A také zadlužení soukromých osob přispělo k této finanční křehkosti. Pane guvernére, rád bych se zeptal, jakým způsobem si myslíte, že by se měla vést měnová preventivní politika, která by nebyla v rozporu se snahou o zachování finanční stability. Děkuji. Con, eh, con... Když vypukla ta krize, celá řada lidí na to nahlížela tak, že měnové politiky, které byly vedeny až do roku 2007, nebrali vůbec v úvahu spekulační bubliny. Neudělali nic pro finanční stabilitu. Teorie nebo myšlenka velkého centrálního bankéře ze Spojených států byla ta, že nemůžeme dělat nic. Když prostě praskne ta bublina, tak eh, vyčistíme území od mrtvol. A to se změnilo. Teď už eh, nikdo by takovouto strategii nepřijal jako měnovou strategii. Měnová politika má za svůj první cíl zajištění střednědobé stability cen, ale musí také nahlížet na problémy finanční stability. Jak jsme viděli také za krize. Ale měnová politika sama o sobě není nejlepším nástrojem k řešení problémů finanční stability. Tyto problémy musí být řešeny za použití jiného nástroje. A sice makroobezřetnostní dohled. A tyto dvě politiky nejsou v rozporu. Jsou to dvě politiky, které se navzájem doplňují. Měnová politika zajišťuje stabilitu cen a tím zároveň zajišťuje zázemí pro finanční stabilitu. Když je vysoká inflace a když je velké očekávání v souvislosti s inflací, tak roste ta riziková prémie a vytvářejí se podmínky nebo předpoklady pro finanční nestabilitu. Měnová politika tedy dělá svůj úkol, plní svou povinnost, ale zároveň musí brát v úvahu eventuální zrychlení, k němuž dochází v různých odvětvích ekonomiky. Když tedy diskutujeme o měnové politice, díváme se na to, co se děje třeba v oblasti nemovitostí, v různých oblastech eurozóny. Nebo rozvoj úvěru v různých částech eurozóny, nebo se díváme na různé finanční podmínky v eurozóně. Bereme tedy v úvahu podmínky, které jsou důležité pro finanční stabilitu, když přijímáme rozhodnutí v oblasti měnové politiky. Ale cíl je jiný a sice cenová stabilita. Zároveň je zde ale další nástroj a to je nástroj makroobezřetnostního dohledu. Uvedu příklad. Dnes, když vidíme, že v jedné z oblastí eurozóny začíná vznikat nemovitostní bublina, tak jedním ze způsobů, jak to řešit, je zvýšit ten podíl nemovitostí, které nejsou a nemohou být eh, financovány bankami. A nebo upravit eh, příjmy bank eh, podle finančních prostředků toho, kdo si půjčuje. A nebo je zde také možnost navýšit kapitál bank. Uvedu specifický příklad, je to italský příklad, který se odehrál nedávno. V průběhu jedné prohlídky bylo zjištěno, že jedna italská banka hodně investovala do nemovitostí a dohledový úřad eh, požádal tuto banku, aby navýšila svůj kapitál. To je příklad makroobezřetnostního dohledu, takže tyto dva nástroje se navzájem doplňují, takže zde není žádný rozpor mezi těmito dvěma nástroji. Děkuji. Thank you. Now for the Děkuji. Nyní za SAD eh, paní McCarthy. Pane, paní Draghi, mě zajímají vaše osobní názory, nikoli eh, vašeho předchůdce. Já vím, že eh, vy odmítáte tedy bez eh, důkazu Eh, daň z transakcí, ale já vím, že ten cíl eh, s tím souhlasíte. Čili eh, ptám se, mm, skutečně podle vás bankovní sektor je zdaní příliš málo a dále se vnímáte to jako občané, že tedy banky se starají o své bonusy, ale nepomáhají ekonomice. A dále Eh, byl byste schopen a ochoten se eh, k tomu přistupovat s otevřenou eh, myslí a podívat se také na to FTT a také na globální finanční, finanční daň. Byl byste ochoten za takovou globální daň kam, vést kampaň? Pokud se týče transakční daně, Otázka je, eh, směřuje skutečně na správný cíl? Já o tom nepotřebuji vědět nic víc. Abych eh, vám dal příklad. Eh, ty systémové finanční instituce jsou dneska skutečně hlavním zdrojem morálního hazardu. V FSP jsme začali pracovat na těchto velkých finančních institucích, tedy SIFI, Eh, z hlediska dvou cílů na základě zkušenosti s Lehman Brothers. První cíl je ten, aby už nenastala žádná další eh, bankovní katastrofa, kterou by museli platit daňoví poplatníci. Druhý cíl je, že nesmí nastat krach banky, který, který by vedl eh, k takovému narušení trhu, jak se dostalo v případě Lehman Brothers. Z hlediska těchto dvou cílů více než před rokem jsme vypracovali celkem rozsáhlou eh, práci, která se týká právě těchto institucí a spočívá to na tři, třech pilířích. My chceme, aby tyto instituce aby byly schopny eh, Eh, vydržet více větší šoky, to znamená, aby byly eh, kapitálově více vybavené než ty systémově méně důležité instituce. Proč? Protože to, že je někdo velký, no tak to je prostě určitá externalita a to znamená tedy eh, velký, propojený, nenahraditelný a tak dále. Čili ti by měli mít více kapitálu a kvalitního kapitálu, tak, aby opravdu byli schopni zvládnout i ztráty. A druhá věc, pokud náhodou selžou, tak chceme zajistit to, aby to nemuseli platit daňoví poplatníci. To znamená, že potřebujeme mít systém řízení krizi tak, abychom byli schopni tuto obavu řídit. Eh, a já upřesním, co tím myslím. Především dvě věci. Za prvé, představme si, že padne nějaká velká banka, takže eh, národní dohledový orgán musí být schopen rozhodnout, kterou část okamžitě zavřít a kterou část udržet, udržet v chodu. A obvykle to jde o to, aby to, co má něco společného se základními bankovními funkcemi, tedy systémem plateb, že to musí pokračovat dál. A druhá věc, tedy zajistit to, aby se to nedotklo daňových platníků, je to, že musíme jasně říct, kdo přijde o peníze v případě, že pádu banku. Takže za prvé akcionáři a za druhé věřitele. Ale teďka jací věřitelé? ta debata o sci-fi se příliš eh, neliší od diskuse o eh, státních dlužnících. My musíme mít prostě seznam chráněných věřitelů. Například jsou to spořitelé, vkladatelé. Tím musí být do určité eh, míry chráněni. Pak tady máme ty důležitější Eh, věřitele, kteří nejsou pojištění, takže o těch ty je třeba taky nějak zařídit. Ale eh, my jsme Unie, to znamená, že se na to musíme v Unii shodnout a v podstatě by to tak mělo být globálně, nejenom u nás. A třetí cíl, to je dozor. Ten dozor by měl být schopný eh, se daleko více vměšovat a daleko více zasahovat, zejména v té oblasti eh, systémově důležitých institucí. A tady máme řadu všelijakých návrhů, jako posílit eh, dozorové orgány, posílit jejich eh, nezávislost a tak dále. Čili to jsou skutečně specifické externality. A já se tedy ptám, na co míří, na co z toho míří ta finanční transakční daň. My musíme překonat finanční obtíže. Eh, ano, já chci, abyste se eh, na toto podíval ve své nové roli, abyste to nejdříve posoudil a teprve potom rozhodl. Odpověď, ano, já musím být, eh, musím být připraven na různé možnosti, ale já potřebuji vědět, co se touto daní má vyřešit. Já určitě jsem ochoten uvažovat o různých možnostech. Já bych o tom mohl mluvit ještě dlouho, ale podstatné je to, že se musíme zabývat právě těmito externalitami a jestli si myslíte, že tato transakční daň je vhodným nástrojem, tak mm, proč ne? Nyní za Alde Oli Schmidt. Děkuji vám, pane Draghi. Já jsem eh, liberál ze Švédska, tedy nepatřím do eurozóny. Uh, Eh, zatím musím říct, že vaše prezentace a odpovědi na mě učinily dojem. Eh, v písemných odpovědích, které se týkají eh, spravedlivé rotace na bankovní radě ECB a také pokud se týče národnostní a také genderu, vy jste na to odpověděl velmi přímo a vlastně by se dal říci i ortodoxně. Vy jste řekl, že takovéto úvahy mohou být kontraproduktivní při výběru těch nejkompetentnějších osob. Já tedy souhlasím nebo chápu vaše argumenty a já musím říci, že my máme kompetentní ženy i v monetární politice, čili já se ptám, eh, je, myslíte si, že by mohlo být problémem pro ECB, kdyby vedla otevřený dialog s veřejností a aby eh, navázala vztahy na, eh, s veřejnosti za situace, kdy v žádném orgánu ECB eh, e není jediná žena, v žádném ze tří orgánů. Já tedy nespochybňuji vaši kompetenci, pane Dragie, ani trošku ale můžeme s tím mít určitý ty demokratický problém, a já to říkám jako, jako muž. E, e, vy jste, e, vy jste možná napůl Němec, ale gender máte jasný. Já myslím, že máte pravdu. Tady existuje určitý problém a já myslím, že z tohoto hlediska to je obecný problém, který je také jinde ale my máme mandát, eh, který říká určité eh, věci a mezi těmi věcmi není žádné, nejsou žádné kvóty pro národnost a pro pohlaví. Eh, tam se hovoří o jaksi vynikající odbornosti, profesionalitě, kvalifikaci a tak dále. Čili tak to tam máme napsáno ve smlouvě. Samozřejmě, že eh, ti, kteří eh, toto sepisovali, na to možná měli myslet, nebo mohli myslet, já, ano, je to tak, já s vámi naprosto souhlasím. Ano, pro mě to je problém, to je problém pro všechny. Pro každého, kdo prostě má určité povědomí o tom problému. tak eh, třeba eh, v italské centrální bance, my tam máme jednu eh, ženu v, cen, v, v radě bankéřů. Pouze jednu, říká paní předsedkyně. A nyní EPP e a José Manuel García Macaleo. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane kandidáte. Pokusím se přidržet konkrétní analýzy, konkrétní skutečnosti. A použiji řecký příklad k tomu, abychom analyzovali problém jakéhokoliv jiného hospodářství. 160 HDP je úroveň zadlučení Řecka a abychom mohli začít odbourávat tento tento dluh, měli bychom mít veřejné dluhy, veřejné výdaje ve výši 17 což znamená, že je velmi složité eh, v oblasti, nebo tedy za situace, která v současné době nastává. Víme, že centrální banka poskytne likviditu, budeme mít eh, z toho odpovídající vedlejší problémy, které musíme vyřešit. Víme, že nejste nakloněn restrukturalizaci, alespoň tedy ne té povinné. Víme, že určité země, a nezrovna malé země, nejsou nakloněny neustálému převodu prostředků, možná schválí bailout, ale ten bude trvat jen několik měsíců a za několik měsíců budeme tam, kde jsme byli. Členské státy, některé členské státy nechtějí umožnit záchranným mechanismům, aby zasáhly na sekundárním trhu s dluhem, aby umožnili dobrovolnou restrukturalizaci. Bylo zde řečeno, že se vám to líbí, ale že to prý není možné. Já bych se zeptal, proč to není možné a co máme udělat, abychom se vymotali z toho labirintu, do kterého jsme se dostali. La, pregunta es... Ta otázka je, že já jsem navrhl, aby záchranný mechanismus a ta facilita, která existuje v Lucembursku, nebo tedy ten evropský mechanismus, který ho nahradí, aby zasáhl na sekundárním trhu s dluhem, aby usnadnil restrukturalizaci, tu dobrovolnou. Ta eh, Juncker a komisař mě říkali, že to sice možné je, ale že to členské státy nechtějí. Já bych se chtěl zeptat, jaké jiné možnosti budeme mít za několik měsíců, když se znovu dostaneme do situace, ve které jsou dnes ministři. Um. Tak eh, tady opět eh, řešíme spíše finanční aspekt. ESM eh, e byl založen a vytvořen jakožto mechanismus, který pomůže zemím v případě dočasných přechodných problémů. Nebyl založen proto, aby, aby umožňoval provádění fiskálních transferů mezi zeměmi. Eh, mohl by nakupovat obligace na primárních trzích, ale nesmí kupovat obligace dluhopisy na sekundárních trzích. Eh, myslím, že je snadné si představit, co by si přáli státy země. Ty by asi chtěli omezit možnost ESM zasahovat eh, do chodu trhu. O to jim v zásadě jde. A případně tedy aby nedošlo k tomu, že e, bude mít držení velký objem dluhů ze sekundárních trhů bez jakýchkoliv podmínek. E, že ESM má stanoveny velice striktní podmínky a potom e, přísné vyhodnocení udržitelnosti dluhu tedy z tohoto hlediska je obhajitelné, že může operovat na primárních trzích. Pokud říkáte, že by se měl operovat i na sekundárních trzích, případně bychom mohli chtít zvážit i tuto možnost, tento scénář mimochodem, ale teď eh, nechci nějak jak si se stavit do role toho, kdo řekl ne, eh, ale myšlenka tedy existence nějakého eh, subjektu, který nakupuje a prodává na sekundárním trhu, což znamená, že tedy toto provádíte permanentně, trvale, tak lidé se kladou otázku, jak posoudím podmínky eh, pro koupě na sekundárním trhu. Jak je budu posuzovat? Eh, uplatní se stejný postup, který uplatňujeme pro koupě na primárním trhu? No odpověď zní, no nedovedu si dost dobře představit, tak bychom toto mohli každodenně uplatňovat. Myslím si, že to eh, spíše tady souviselo z důvody pojícími se s implementací, než nějakými přímo koncepčními důvody. Bude třeba se tomu ještě věnovat ale myslím si, že do značné míry sekundární a primární trhy jsou navzájem substituty, jsou zástupné vzájemně. Eh, děkuji a není za SAD Sabin Putaš. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vítejte, pane Dragi. Jsem se jist, že tato první výměna názorů je počátkem dlouhé série eh, výměn názorů. Abych se vrátil k problému růstu v Evropě. Rád bych vám připomenul, že my jakožto socialisté podporujeme myšlenku eh, konvertovat část eh, národního dluhu, tedy státního dluhu, do eh, euroobligací, do eurobonds. Jsem si jist, že také jste obeznámen s myšlenkou projektových obligací, projektových dluhopisů. A nyní přicházím s myšlenkou, zajímal by mne váš názor, pokud jde o vytvoření nových eurodluhopisů za účelem financování růstu. Eh, s tím, že by vlastně šlo způsobem o, o zrcadlení eh, dluhopisů, které vydali USA, aby financovali tzv. New Deal, novou dohodu. A co si myslíte také o myšlence vydávat eh, dluhopisy proti, proti nárokům, proti nárokům dlužní. Jak umožnit zohlednit eh, dluhy v bilanci? Co si o to myslíte? Eh, jde o dva typy dluhopisů. Svým způsobem ty eh, růstové dluhopisy byly vlastně unijním dluhopisem a to znamená, že by byly kryty celou unii. Za současné situace, jak jsem již uvedl dříve, Nyní jsme uprostřed řeky. Ještě jsme ji nepřekročili celou tu řeku, celou tu trasu na cestě k hlubší unii, více provázané unii. Takže eh, vydání eh, takovýchto dluhopisů by znamenalo co? Znamenalo by to, že země, které mají velice dobrý rating, by nakonec platily více a země, které mají velmi špatný rating, by platily méně. To znamená, že by docházelo k transferu mezi zeměmi. A bylo by třeba si ověřit, že je to vůbec slučitelné eh, s klauzulí, eh, tedy s ustanovením smlouvy o neposkytování finanční pomoci, no bailout clause. Eh, mimochodem, v roce 1993 se tomu říkal infrastrukturní dluhopis, eh, přišel s tím poprvé Jacques Delors a já si na to stále ještě pamatuji, protože jsem byl přítomen na zasedání Ekofinu, kde s tímto návrhem pan Delors vystoupil. Pamatuji si na tu mohutnou reakci ze strany mnoha zemí proti tomuto návrhu. A to z důvodů, o kterých slycháme i dnes, eh, o nějakých 15-17 let později. Především tedy je důvodem obava z toho, že by šlo o unii transferu poté. Je to tedy tatáž obava, která přetrvává i dnes. Ehm, pro mne je unijní dluhopis naprosto legitimní nástroj, který můžeme analyzovat, pokud jsme schopni dosáhnout eh, hlubší eh, unie, propojenější unie. Někdo by to nazval mini fiskální unii. Tedy prostě šlo by o hlubší míru integrace. A tady se pouštím do eh, nevím, zda pan eh, Lamberts by mi to dovolil, ale tady už se pouštím na politickou půdu, eh, když vypouštím z ústa to slova. Jsme Unie, takže buď jsme navzájem spojeni a propojeni pravidly, nebo nás spojí instituce a rozpočet. A v současné fázi vlastně nejsme ani jedno, ani druhé. Jsme na dobré cestě stát se Unii, která je vázána pravidly. Ta pravidla je třeba posílit, prohloubit, rozšířit. A pokud jde o stále užší, stále hlubší Unii, tato koncepce získává na váze. Já to nevnímám tak, že by to mělo fungovat naopak. To znamená, eh, Eh, vypracovat eh, tu možnost dluhopisu, tak aby se prohloubila ta fiskální unie. To si myslím, že by takto nefungovalo. Eh, ale tolik tedy, tolik tedy k těmto dluhopisům. Pokud je o pokud takzvaný Brady Bond, to je něco jiného. To je finanční nástroj, který byl navržen nyní, aby se řešila tato konkrétní krize. Tím se vrátím, vracím k tomu, co už jsem řekl. ECB v zásadě již Eh, uvedla, co si o to myslí. Pokud by šlo o eh, dobrovolné řešení, pak eh, tam je zvolněno veškeré riziko, když, jak jsem říkal už na začátku, tak my se teprve učíme, jak veškerá tato rizika zvládat. Ano, to je všechno zajímavé. Trošičku už na nás tlačí čas, takže možná, kdybyste se vešel pokaždé do těch pěti minut a nepřekračovali pokaždé, bylo by to užitečné. Nyní paní Kraca za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Otázka, kterou jsem chtěla položit panu guvernérovi, už vlastně byla položena předřečníkem, takže vám děkuji za odpověď. Ale ráda bych využila příležitosti k tomu, abych vám položila další otázku, která je spojená s návrhem pana Trišeta je to poprvé, co jsme tento návrh slyšeli. Jednalo by se o to, že bychom měli ministra financí eurozóny, dokonce Evropské unie. Vy jste říkal, že je třeba prohloubit postupy, že je třeba více koordinace, že potřebujeme možná centralizovanou politiku. Vidíme také, že záchranné programy, které jsou prováděny v zemi, jako je ta moje, nedosahují svých cílů potřebujeme více nástrojů a více politik. Myslíte si, že ministr hospodářství by mohl být přidanou hodnotou? I přes eh, politické problémy, které by to mohlo přinášet, ehm, mělo by to taky nějaké praktické dopady. Předtím jsme se vůbec nemohli zamýšlet nad nějakým politickým evropským vedením, ale teď je to věc, která se postupně zavádí. Takže co nám k tomu můžete říci? No, we, uh, yeah. <laughs> That's right. Uh, well, we, we... My nemáme eh, ještě takzvanou ekonomickou vládu. Ano, my k tomu směřujeme. A v jistém smyslu, jak už bylo řečeno dříve, je třeba posílit pravidla a je třeba mít těsnější vazby než dnes v oblasti fiskální disciplíny, ale také růstu, strukturálních reform a dalších oblastech. Myslím, že podobně jako v, oblasti, v otázce eurobondu je třeba postupovat po krocích. Dlouhodobě se k tomu můžeme dopracovat. Já teď nechci říkat o tom, co to je dlouhodobě, ale my potřebujeme mít už nyní eh, silnější způsob řízení, než můžeme přestoupit dalšímu kroku. Eh, je třeba ujistit státy o tom, že nežijeme v transferové unii a to může se podařit tehdy, když budeme mít jasná pravidla, která nelze měnit za pochodu. Čili já si myslím, že všecko to, co upevní disciplínu, monitorování, sankce, to bude v pořádku. Ano, to je v pořádku, ale to je mm, takový, eh, prostě to si vyžádá určitou přípravu. My ještě nejsme připraveni na tyto institucionální kroky, ale v budoucnu to může být jinak. Děkuji. Nyní za SND Perváš Beres. Děkuji paní předsedkyně, pane guvernére, pane kandidáte. Já jsem možná ze staré školy, protože podle mě je úkolem bank financovat reálnou ekonomiku. Ve vaší minulosti, ve vaší zkušenosti, praxi, kterou každý chválí, kde jste se seznámil s fungováním finančních trhů, jste byl ve službách podniku Goldman Sachs, který neodpovídá tomuto modelu. Tato investiční banka vytvořila praktiky samoregulace nebo deregulace, Eh, přehnané financování ekonomiky, nepřehlednost, eh, vytváření trhu s deriváty, eh, s různými generálními řediteli, kteří si vypláceli bonusy, které Jean-Claude Juncker, prezident euroskupiny, často označoval za zcela bez skrupulí. Kdybyste byl potvrzen tímto Evropským parlamentem a Evropskou radou jako guvernér Evropské centrální banky, mohl byste vzít v úvahu bilanci vaší praxe, kterou jste získal v tomto modelu banky, která obrací se zády k té měnové unii a k měnové politice, kterou eurozóna v současné době velmi potřebuje. Byl jste předseda Fóra pro finanční stabilitu a později také Rady pro finanční stabilitu. V březnu roku 2008, nebo tedy na jaře roku 2008, jste požádal, aby banky za 100 dnů vrhly světlo na realitu své bilance. Jak se vy díváte na to, jakým způsobem se banky řídily tím vaším stanoviskem, tou vaší výzvou? Vy zde vystupujete jako kandidát ale popíráte titul, který podle jednoho francouzského večerníku vás označil za viceprezidenta, který byl, který byl pověřen svými státy že jste byl tedy zodpovědný eh, za dohled eh, nad vládami a dohodu s vládními agenturami všude ve světě. Mám jen dvě a půl minuty, takže si myslím, že odpovíme na to, nebo že už jsem odpověděl na svou zkušenost Goldman Sachs. A po tom eh, sdělení, nebo tedy tiskovém komuniké, jsem požádal, abych nepracoval s vládami a s veřejnými institucemi, protože právě jsem měl tu minulou zkušenost. I když jsem si vždycky udělal eh, přestávku mezi jednou prací a druhou. To ale není moje otázka, říká Permač Beres. Jste eh, proti business modelu Goldman Sachs? Je tam 23 tisíc lidí ve Goldman Sachs. Co označujete jako business model? Mají různé aktivity a snaží se být korektní. Myšlenka, že investiční banky Vaše otázka tedy směřovala na tiskové komuniké, já už jsem o tom hovořil, já jsem nechtěl pracovat s veřejným sektorem, už jsem na tuto otázku odpověděl v minulosti a znovu odpovím, že jsem předložil celou řadu důkazů, že jsem pracoval bezúhodně, když jsem pracoval v Goldman Sachs i v FSB. Požádal jsem v roce 2008 banky o více transparentnosti. Teď o FSB říkám, že jsme udělali hodně práce a průmysl, který poskytuje finanční služby, je úplně jiný v současné době než v roce 2007 a 2008, ale reforma ještě neskončila. Musíme uplatnit Bazilej 3 musíme pracovat na systému stínových bank, musíme doplnit systém derivátů a musíme poskytovat eh, úplné informace. To jsou věci, které zatím ještě nebyly uskutečněny, ale pokud jde o řízení rizik, tak se ta situace stala změnila. Směřujeme k další krizi? Nevíme. Zavedli jsme pravidla a kroky, které určitě ten systém učiní do budoucna odolnějším. Děkuji. Takže nepopíráte business model. Eh, Prváš, eh, ta otázka byla příliš dlouho, takže už nemáme více času na, odp- na odpovědi. Eh, Další otázka paní Astrid Luling za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Po poznámkách, po slovech liberálního kolega Olo Šmita, pokud je o gender pana Drakyho, chci si, že já, především, já jsem tady adeptkou genderového mainstreamingu a Určitě bych samozřejmě preferovala kompetentní eh, ženu eh, nad méně kompetentním mužem a naopak, eh, ale s tím, jaký je stav věcí dnes, tak pane Draghi, se z toho nic nedělejte, protože vy jste evidentně maskulinní, stejně jako celé vedení ECB. Nicméně já jsem si pro vás připravila pár dotazů, část z nich již bylo položeno, ale zajímalo by mne upřesnění určité, pokud dovolíte. ECB říká ne e, veškerým formám restrukturalizace, které by bylo možné interpretovat e, e, jako selhání ze strany trhu, mohlo by to mít nevypočetatelné dopady. Toto stanovisko pochází z toho, že ECB sama drží desítky miliard řeckých dluhopisů. Zajímalo by mě, zda stanovisko ECB je také učeno tedy touto situací. A dále v souvislosti s vaší nominací eh, bych se ráda dotázala, eh, zda určité maximum eh, pro řádné řízení dluhu členských států. Stejně jako pan Triše budete proti veškeré nucené restrukturalizaci a proti veškerému návratu k nacionalismu což je příznačné pro stanoviska mnoha zodpovědných činitelů, čili zajímalo by mě, zda jste si promyslel svoji taktiku vůči vládám. Děkuji. Ano, myslím, že je dobré, že se vracíme vlastně k hlavnímu tématu dne ale tady jde o další důležitý aspekt, eh, protože ECB při výkonu eh, svých povinností eh, zvýšila svoji expozici vůči zemím, jako je Řecko, Irsko, Portugalsko a další. Chci říci, že když ECB e Eh, provádí, nebo získá zajištění, eh, klasifikuje se do různých kategorií rizika a potom se aplikuje tzv. haircut na toto eh, zajištění. To znamená, že hodnota, hodnota zajištění se snižuje ve chvíli, kdy to vstupuje do našich účetních knih ECB jakožto, jakožto ručení. Vychází se z tržních cen, anebo kde neexistuje tržní cena, z velice obezřetného konzervativního modelu stanovení ceny. V současné době různé národní centrální banky aplikují, vyhodnocují, odhadují tento tzv. herkat, tedy toto snížení hodnoty, respektive, pardon, brzy budou mít národní centrální banky e, společná pravidla, budou mít proto společnou platformu brzy. E, říkám to proto, abyste věděla, že to ručení, které máme, vlastně už je seškrtáno. Kromě toho, do konce roku 2010 jsme eh, přestali s rozšiřováním ručení. Pokud je o program pro trhy cených papírů, eh, máme eh, v držení tyto dloupisy a budeme je držet až do doby jejich splatnosti. To znamená, pokud nedojde k žádné úvěrové události, fluktuace v tržních cenách nemá žádný dopad na Eh, konečnou hodnotu těchto dluhopisů. Takže, jak vidíte, skutečně eh, jsme postupovali velmi obezřetně, jak individuálně, tak kolektivně, jak ECB, tak také tomu říci o národních centrálních bankách, protože eh, pokud vzniknou ztráty, budou to národní centrální banky, které ponesou podle toho kapitálového klíče. A řekl bych ještě, že pokud nedojde k žádné úvěrové události, pokud půjde o um, dobrovolnou směnu, um, tak tato situace je bezpečná. Ovšem pokud dojde uh, k úvěrové události, pak by všichni aktéři měli vědět, že restrukturalizace tedy ten bankrot a nesplacení dluhu, není bez důsledků pro dobu po eh, té restrukturalizaci. To je věc, kterou jsem začínal eh, na začátku eh, tohoto dnešního dialogu. Řecko, Řecko by mělo i nadále deficit 3,5%, který bude třeba financovat. Řecké banky by se musely kapitalizovat po, po, tady po bankrotu, čili Měli bychom mít na paměti náklady, které se s touto věcí pojí a jsme k něčemu takovému připraveni. Děkuji. A ještě poslední dotaz za EPP přednese Gay Mitchell. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Draghi, souhlasíte s tím, že eurozóna potřebuje úspěch a souhlasíte, že nejlépe, jak ho dosáhnout, je Irsko Irsko, které ovšem potřebuje cash flow a důvěru. Irská vláda a parlament přijímají rozhodnutí, která jsou nezbytná pro vyřešení problému s cash flow. Eh, vy jste eh, do Irska eh, vložili nějakých 150-160 miliard do likviditních fondů, které se co několik dní obracejí. Ale Možná, že eh, pro zvýšení důvěru, důvěry by bylo lepší, aby tyto peníze zde byly, ale jako středně dobé prostředky, aby se obraceli, řekněme, jednou za 14 dní nebo tak. No, tak především je třeba říci, že v Irsku byla vykonána obrovská, obrovské množství práce od výbuchu krize. Pokud vím, tak Irsko eh, mělo deficit běžného účtu kolem 10%, eh, nyní je v přebytku, pokud se nemýlím. To je příznak toho, že skutečně se vykonalo mnohé. Problém, eh, který je třeba proskoumat, je to zda tím, že dáme středně dobý nástroj, eh, tak tím možná zavádíme eh, něco, co by mohlo být v konfliktu s naším cílem cenové stability. Proč? Protože jestliže tam dáme středně dobý nástroj, tak to znamená, že eh, zavádíme permanentně likviditu bez ohledu na to, jak by měla vypadat inflace cen, respektive očekávání této inflace. Říkám to, protože to je to první, které, co, na co musíme myslet, eh, když se snažíme posílit důvěry hodnost Irska Eh, přičemž eh, na druhé straně by eh, tato politika měla být používána pro udržení stabilních cen. A další otázka samozřejmě, pokud to uděláme v Irsku, vystane, vstanou otázky, proč nepostupujeme stejně v dalších zemích, které jsou v podobné situaci. A jestliže to nebudeme dělat ve všech zemích, tak v tom případě už to není eh, opravdu monetární politika. Čili já eh, si opravdu nemyslím, že by tento střednědobý nástroj něco výrazně eh, zlepšil. Ne, nezlobte se na mě, já si myslím, že tady musíme přijít na něco lepšího. Ano, děkuji vám tím končí eh, část otázek k ECB a nyní se dostáváme k ESRB. A opět eh, my jsme eh, politickým skupinám navrhli to, že by se otázky mohly združit do klastrů, do skupin, čili já navrhuji, abychom vzali v jednom v prvním kole EPP, SAD a ALDE ale myslím, že zatím tady nemám otázku od EPP, eh, dokud mi tedy neřekne, kdo bude, kdo bude pokládat tu otázku, tak začnu skupinou SAD. Pane Darge, když dovolíte, já budu hovořit německy svojí mateřštinou, takže prosím, abyste se, abyste se přepnul na tuto možnost příjmu. Pane Dragi, tento výbor a tento parlament učinil mnoho, aby posílil roli Evropské centrální banky, zejména v její otázce, eh, v její, eh, v její tedy funkci na eh, rizikové radě. To byla dobrá investice, uvidíme, jak to dopadne jak to dopadne do budoucna, jestli to bylo dobře, že jsme tady posílili roli ECB. A řeknu vám, proč, se, proč tady to hovořím. Kdykoliv parlament poukazuje na rizika vycházející od ekonomických aktérů, vždycky nás chválí členské země, Eh, za naše angažma, ale vždycky prý se obrácíme špatně. Když hovoříme o ratingových agenturách, tak eh, to eh, nejsou ti, o kterých bychom měli měřit, hovořit. To tež se týká, když hovoříme o velkých bankách, nebo když hovoříme o firmách, tak vždycky jsme prý vedle ať jsou to deriváty, cokoliv dalšího, vždycky prý jsme vedle. Kolega Lambert má pravdu, když říká, že vy, ECB, neustále jdete nad rámec své roli, když se obracíte na národní zákonodárce rozpočtové. A my chceme, abyste svoji roli realizovali tak, že budete s námi vést dialog o tom, kdo jsou ti kritičtí aktéři. Bylo by dobré, kdyby se eh, prolomilo to tabu, podle kterého eh, některá témata nejsou tématy a sice, když o tom hovoříme, tak prý jsme vedle. Takže prosím, eh, kdybyste nám mohl říci, jak přispíváte k tomu dialogu s námi, s Evropským parlamentem. Ano, děkuji. Tak zkuste si to zapamatovat a zazní další otázka a bude to Silvi Klár. Děkuji. Jak už o tom hovořil, jak to opakoval Udo Bulman, eh, v loňském roce jsme tu vedli velkou bitvu o to, aby eh, se zavedl evropský dohled eh, podle té příslušné zprávy, duchu té příslušné zprávy. Byl to evropský Eh, parlament, který vás požádal, abyste s námi strávil půl hodiny více, protože eh, jste tady byl eh, předsedou SRB. Já bych vás ráda upozornila na jednu věc a to, že navzdory hlasování v tomto parlamentu, které dopadlo více jak 80% většinou hlasů a také jednomyslně to dopadlo v radě, část dohlížitelů respektive prostě část lidí se snaží hrát proti tomuto evropskému dohledu. Mě by zajímalo, zda byste zde eh, dnes, byl schopen dát eh, závazek, že budete hájit tento eh, posun, pokrok, kterého jsme dosáhli, abychom měli skutečně evropský dohled. Protože ECB pokud mohl odpakovat vaše slova, poskytuje své zaměstnance, svou expertizu a také jak se zajišťuje svým předsedou nadnárodní instituce to, aby Eh, nedocházelo eh, k tomu, co dnes zaznamenáváme, že tady máme eh, single rulebook, že lidé žádají maximální harmonizaci, ale podle co možná minimálních pravidel, což v podstatě neznamená žádný posun. Neznamená to v podstatě nic. Mě by tady zajímalo, za nám můžete slíbit, že se nebudeme vracet zpět, pokud je o ten evropský dohled, že skutečně bude single rulebook, že bude jednotná implementace a že budou takzvaná opatření backstop. Děkuji. není Vicky Fordová. Děkuji, pane Dragej. Eh, děkuji za to, co jste řekl ohledně kontroly na rovnovách, zejména bublin v oblasti aktiv a jak je důležité, eh, že země mohou disponovat nástroje, které nejsou nové povahy. Eh, a já bych se ráda vrátila k tomu, co jste řekl o Bazilii, která, k víme, velice blízka vašemu srdci. Tady mě máte. Takže k Bazilii. E, I já jsem si znovu přečetla doporučení Dela Rossiho e, k Single Rulebook, jednotným pravidlům. A jedna důležitá věc, o které e, pan Dela Rossi hovořil, je, že třeba odstranit národní výjimky tam, kde pokřivují jednotný trh a dávají vzniknout tzv. arbitráže. Zároveň je třeba, aby členské státy měly dostatečnou flexibilitu aby, aby se snažili přísně zachovat finanční stabilitu. Eh, a potom si přečtu návrh komise pro CD4, eh, eh, což musím říct je noční můra se v tom zorientovat, jestli s mnou budete souhlasit. Zdá se mi, že u definice kapitálu a likvidity tam vlastně komise vlastně zakotvuje to národní pokři, pokřivení a upouští od Eh, Bazilia eh, Binding Leverage Ratio. Eh, už se tam nezachovává ne, ne žádný ten, žádný ten stabilní poměr. Jedna harmonizace se týká těch tzv. levels, tedy úrovní. To znamená, že Eh, členské státy nebudou moci disponovat těmi nástroji pro eh, zaručení své vlastní finanční stability. Eh, já jsem zaznamenala, že jste, že jste byl nedávno v USA a že jste tam apeloval na místní politiky, aby, aby nerozředěvali Bazilej 3. Můžeme se spolehnout na to, že stejně budete vystupovat i zde v Evropě? Poprosím tady nyní odpovědi na první kolo dotazů. Nejprve zareaguji na pana Bulmana. Mohu s vámi jedině souhlasit. Potřebujeme plodný dialog, hlavní zdroj inspirace pro tuto delikátní hranice, tuto delikátní rozhraní mezi mandátem ECB a širším politickým světem je e, právě Eh, toto fórum. Takže určitě s vámi souhlasím, že musíme mít jasně na vědomí svůj mandát, eh, na něj se zaměřovat a vést eh, kontinuální plodný dialog s Evropským parlamentem. Na Madame Goulard bych zareagoval takto. Kompromis Larozierův je dobrý kompromis, Mnoho z nás, většina z nás by bývala si přála ambicioznější výstup, ale nakonec eh, tento kompromis byl jediný možný. Bude pravidelně eh, mimochodem eh, revidován, přeskumáván a budeme se muset obeznámit s tím, jak to bude fungovat. Musíme počkat na to, jak to bude fungovat, na to, zda pravomoci orgánu ESA a dalších stačí. Eh, bude třeba posílit zdroje pro všechny, zejména pro EBA, tedy orgán eh, dohledu nad bankovnictvím. Ale dovolte, abych uvedl, že s vámi naprosto souhlasím, že bez spolupráce eh, národních orgánů dohledu celý ten mechanismus nebude fungovat bez ohledu na to, jaká budou pravidla. A spolupráce v tomto kontextu znamená, že musí být připraveni, především připraveni sdílet informace. Um, vystavit se peer review, skutečně serióznímu peer review, eh, dále musí být připraveni k transparentnosti, čili vlastně musí být důvěryhodní. A domnívám se, že zátěžové zkoušky budou vlastně prvním a hlavním případem, kdy budeme moci vyhodnotit situaci, pokud o tyto tyto aspekty. A samozřejmě vám tady dnes mohu slíbit, že nechci některak ustupovat od toho, co již bylo dosaženo. Um, jsem si až příliš akutně vědom toho, jak postupně vzniká celá evropská konstrukce a také naprosto jist, najisto vím, že pokud nebudeme mít seriózní EBA a dostatečně koordinované postupy pak nebudeme schopni řešit příští, ne, neoznačme to krizí, ale e, dalšími případnými problémy s přeshraničními institucemi. Ano, už jsem zareagoval na paní e, Golár. Um, promiňte, se ne, e, promiňte, nechce to zdržovat a um, budu hovořit anglicky. Uh, Samozřejmě budeme vést plodný dialog, o to nejde, o tom nešlo v mém dotazu. Já vám děkuji za tuto odpověď, ale v té otázce šlo spíše o to, jaká ponaučení eh, můžeme vyvodit z krize, eh, tak abychom vedli dialog, pokud je o kritické chování eh, aktérů. Protože ať uděláme v legislativě cokoliv, tak vždycky prý to děláme špatně, jsme příliš ambiciozní podle subjektů trhu i podle, podle vlád. Takže co byste vy mohl učinit pro to, abyste nám pomohl prolomit toto tabu, eh, kdy se vůbec nehovoří o ehm, kritickém chování aktérů? Eh, protože to je klíč eh, k úspěšné regulaci. Ano, dovolte, abych lépe zareagoval na váš dotaz. ECB e a EP spolupracovali s dobrým výsledkem na celé řadě otázek. A co si myslím je klíčové, je to, abychom v tomto do budoucna pokračovali a ještě tento proces posílili. To znamená, že ambice a cíle Evropského parlamentu budou moci být naplněny. Odpovídám tím na váš dotaz. Pokud ne, tak mi to otevřeně řekněte. Ano, určitě budeme spolupracovat do budoucna, já se na to těším, protože je třeba učinit více než do posud. Ano, určitě se na to budu těšit. Já si myslím, že ta metoda je jasná. Eh, na paní Fordovou, na její dotaz, eh, dovolte, abych obecně řekl jednu věc k Bazileji 3. Ano, už vás vidím. Takže k Bazileji 3 ano, je pravda, že jsem to řekla, respektive řekla jsem toto. USA a Evropa eh, nesou zvláštní odpovědnost, pokud je o plnou implementaci a konsistentní implementaci Bazilie 3. Pokud tyto dvě jurisdikce v tomto selžou, pak eh, nemůžeme očekávat od zbytku světa, že to bude dodržovat tato pravidla. To je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem řekl bankéřům, eh, Bankéři i nadále pláčou, že chtějí rovné podmínky. Eh, eh, Američané říkají o evropských bankách, že kvůli Bazily 3 mají výjimky, evropské říkají to tež o amerických bankách a zároveň se snaží oslabit Bazily 3 eh, v rámci svých jaksi, národních působišť. Takže i tady každý musí nést svůj díl odpovědnosti. Eh, pokud jde o eh, flexibilitu, o možnost být přísnější, než co požaduje Bazilej 3, eh, tady upřímně řečeno nevím, jaký přesně, v jaké přesně fázi je dialog s komisí. V FSB jsme se vždy říkali, že Bazilej 3 jsou minimální požadavky a vždy je možné je stanovit přísněji. Je třeba to vnímat z hlediska zvláštní reality Unie, ale, samozřejmě, ale určitě já eh, bych si v této věci myslel, že všichni na tom spolupracujeme a proto potřebujeme si to vzájemně eh, objasnit a eh, potřebujeme vzájemnou transparentnost. A nyní už dorazil Jean-Paul, takže Jean-Paul položí první dotaz v tomto druhém bloku. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se. Pane guvernére, budete prezidentem eh, SRB. Krize státního druhu, kter, dluhu, kterou zažíváme, je určitě systémovým rizikem. Já jsem se chtěl zeptat, eh, jaký je váš názor, když se díváte na finanční aktualitu, jaké jsou další příčiny systémového rizika, které si tedy zaslouží vaši pozornost. Tak to bylo krátké, ale myslím, že ten <laughs> seznám bude dlouhý. Takže nyní Sven eh, Giegold za zelené. Pane guvernére, pane kandidáte, já mám otázku k ESRB a eh, vědecké eh, rady. My jsme se jako parlament souhlasili s tím, že tento vědecký eh, poradní orgán má být řízen a bude mít silné kompetence. Článek 2 nařízení říká, že na výzvu předsedy, to znamená, že eh, v případě, že budete potvrzen funkci, takže na vaši výzvu může jednat tato, tento poradní orgán. Eh, mě by zajímalo, eh, jak to bude. Eh, bude mít tento poradní orgán široký mandát, tak aby mohl sám přicházet s otázkami a aby neodpovídal pouze na vaše detailní otázky, ale zda bude mít možnost vlastní iniciativy. A dále, zda bude tento poradní orgán moci eh, Eh, pokud to bude přiměřené, zveřejňovat eh, své výsledky. Děkuji. A Jürgen eh, Klute. Moje otázky de facto už byly pokryty tím, co se ptali jiní a já tedy vzhledem tomu, že máme málo času, tak se vzdávám další otázky a nechávám to k dispozici pro odpověď. Tak a poslední otázka Claudio Morganti. Děkuji, paní předsedkyně. Pane guvernére Draghi, děkuji, že jste přišel mezi nás a vítám vás na, tím, na tomto místě. Dvě otázky. Jedna se týká ratingových agentur. To jsou agentury, které mají obrovskou a nekontrolovanou moc na mezinárodních finančních trzích. Mě by zajímal váš názor, proč tři americké společnosti kontrolují prakticky celý trh a někdy dělají obrovské chyby. Zmínil jste se o Lehman Brothers a za tyto chyby vůbec nenesou následky a nadále se vyjadřují k situaci zemí a států jako takových a pokud tato hodnocení nejsou přesná a nejsou spravedlivá, tak to může způsobit obrovské škody. Minulý týden Evropský parlament hlasoval o e, zprávě, která vyžaduje větší zodpovědnost a větší kompetenci tohoto sektoru. Jak se na to díváte vy a jaké iniciativy navrhujete? aby byla zajištěna transparentnost a kompetentnost a zodpovědnost tohoto sektoru. Druhá otázka. O Řecku a Portugalsku už jsme hodně hovořili. Hovořili jsme o jejich složité minulosti. V takovýchto případech, jakým způsobem byste mohl jednat jako předseda Evropského výboru pro systémové riziko a guvernér ECB? Byla by možná nějaká preventivní akce, aby potom mohl zasáhnout jak výbor, tak i ECB? Right. So that's... Ano, takže poslední kolo otázek. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající, eh, k panu Gozesovi. Abych vám mohl odpovědět, já mm, přemýšlím o tom, jak bych řekl, jak eh, tady máme systémové faktory v současné době a mm, jak s tím chceme naložit. Myslím si, že eh, to je vlastně otázka eh, postihující to, co jsme zatím nedokončili, nedopracovali v reformě finančního sektoru. První věc, a to jsem řekl na, v odpovědi paní Ford, eh, První věc je, že musíme zajistit plnou implementaci Bazileje 3 e a to konzistentní. To znamená eh, více kapitálu a kvalitnější kapitál. Dále pravidla pro likviditu. Eh, zde to nemám ještě zcela dostudováno, ale to musíme počkat, až budeme mít hotovou dopadovou studii. Další bod, druhý bod, jak naložit s těmi velkými systémovými institucemi, které jsou nejvíce zodpovědné za mravní hazard. A já eh, se tady budu trošku opakovat, tady musíme jít třemi cestami. Za prvé musí mít více kapitálu, více než ostatní. Za druhé potřebujeme systém a to je možná to úplně nejdůležitější, ale zároveň také nejobtížnější. Musíme mít systém, který bude schopen zvládat velké selhání, aniž by to museli platit ani poplatníci a aniž by to narušilo trh. Komise k tomu připravuje návrh, já ho vítám. Já vítám také ten třístupňový návrh, já myslím, že bude třeba omezit vlastní rozhodování národní jurisdikce v této věci. Proč? Protože některé věci se nedají řešit jinak než na úrovni společenství. To znamená, jakým způsobem řídit eh, katastrofu, eh, kteří věřitelé musí eh, být, na které musí být zautočeno, které je třeba chránit. No a ten třetí kanál je, jak posílit naše dohledové orgány a zajistit více jejich nezávislost na velkých bankách i na vládách, protože někteří, některé dozorové orgány závisí na vládách. A to samozřejmě potom vede k střetům zájmu. To je problém, kterým se musíme zabývat a toto jsou ty tři kanály našich aktivit, tak aby se snížilo morální riziko u těch velkých institucí. Třetí otázka to je eh, shadow banking. Ještě jsem o tom nehovořil. My jsme zatím se snažili více přísněji regulovat regulované instituce. Jenomže riziko je, že by mnohé ty činnosti se mohly přesunout do toho stínového bankovního sektoru. A de facto my jsme na tom začali pracovat před pár měsíci. První věc je, abychom tak nějak ohraničili ten eh, šedý bankovní systém. To znamená, co se chceme soustředovat. A odpověď je, budeme se soustředovat na všechno eh, to, co souvisí eh, se zprostředkováním úvěru. Čili, jestliže někdo jedná jako banka, ačkoliv se tak nejmenuje, bude muset se řídit podle stejné regulace jako banka. Čili eh, to znamená podobná rizika, podobná regulace. Čili takto se chceme vypořádat se stínovým bankovnictvím. No a pak ještě eh, to jsou ty derivativy OTC. Mnozí řekli, že tyto deriváty to byl obrovský kanál pro šíření rizik. Ale my nesmíme zapomenout dnes po té, co zkrachoval eh, Lehman Brothers, my do dneška nevíme ani, eh, jaká, jak, jakou to má velikost tento trh. My, ty, ta čísla se mění den ode dne. Čili eh, zaprvé omezit to už, už více ne. Čili my chceme centralizovat obchodování s deriváty. To má, k tomu má vzniknout takzvaná, takzvané centrální platformy. To znamená, chceme vidět, kolik je tam kapitálu, jaký je tam kolaterál, jakým je způsobem je řízen a tak dále. To jsme v letech 8 a 9 nevěděli. Deriváty budou tedy centralizovány a z hlediska regulačního budou mít příznivější podmínky než ty necentralizovatelné deriváty, které nelze centralizovat eh, kvůli jejich speciálnímu charakteru. Nicméně všechny ty informace se budou muset poskytovat specifickým eh, institucím, takzvaným trade repositories, kam si eh, vlády, dozorové orgány a další budou moci pro tyto informace sáhnout v neomezeném rozsahu. Čili Toto je věc, na které budeme muset tvrdě pracovat v příštích měsících a také eh, v listopadu na summitu G20 budeme muset přeložit návrhy a odpovědi, ale samozřejmě ta práce bude i v dalších letech pokračovat. Cesta je jasná, chceme, tedy víme, kam chceme jít. A my víme, že eh, budeme muset eh, bojovat proti určitým zájmům a víme, že eh, ta aktivita je tady veliká, ale zatím ty výsledky jsou velice dobré. Já, já se omlouvám eh, za to, že to trvalo tak dlouho. Eh, ještě tedy k těmi k té, k té nezávislé akademické či poradní radě. Já k tomu říkám toto při, přínosem akademické rady, ten přínos spočívá v její nezávislosti. Čili já si myslím, že ona by tady měla být o to, aby nám nezávisle radila. Já nevím, jestli jsem správně eh, rozuměl té otázce, jestli to má být, to je otázka nezávislého, nezávislého jednání eh, této rady. Dobře, tak já budu mluvit anglicky, protože to nás stejně v budoucnosti čeká všechny. Otázka tedy je, podle článku 12.3 tady se říká, že rada jedná nebo koná na vyzvání předsedy. Čili vy, jakožto možná předseda, budete eh, dávat mandát této radě tak, aby si sama zvolila otázky, eh, tak, aby mohla eh, podle vlastního uvážení radit ESBRB, anebo budete jim také umožňovat, aby tam, kde je to možné, zveřejňovali své výsledky tak eh, já musím říct, že já nejsem mikromanažer. Já mm, pocházím z akademického univerzitního prostředí, čili já si vážím nezávislosti. Já si myslím, že právě přínosem takovéto vědecké rady je právě její nezávislost, jinak ji nepotřebujete. Eh, pokud se eh, jedná zveřejňování jejich výsledku. Já myslím, že to musí být rozhodnutí kolegy a to nebudu rozhodovat eh, sám. Já myslím, že k tomu se budou muset vyjádřit také všichni další kolegové na kolegiu SRB. Eh, ještě pan a pana Kluta jsme měli, takže pan eh, Morganty ještě. ratingové agentury udělali takovou nějakou zkušenost, která se zasloužila širokou kritiku během krize i po ní. Došlo k přijetí řady opatření v USA, ale také v Evropě a šlo o vyřešení těch eh, nejřvavějších eh, střetů zájmů. Takže dnes eh, se zajišťuje Eh, větší nezávislost, eh, roz, eh, oddělení poradních a ratingových funkcí a tak dále. V FSB pracujeme na projektu, který se nazývá Jak se můžeme zbavit ratingových agentur. Čili my opravdu tomu věnujeme velkou pozornost. A zde je třeba se zabývat třemi kategoriemi lidí. Za prvé regulátoři, dále investoři a dále eh, pojišťovatelé. Můžeme se bavit o regulátorech. Eh, jak víte, tak příslušná legislativa eh, zakazuje, zakázala používání ratingu v regulačním rámci. Basel 3 tyto ratingy Eh, používá při posuzování bankovních rizik. Ale to určitě není jediný způsob měření rizika. Stejně třeba ECB, eh, e eh, když posuzuje kolaterál, tak se také dívá na názory ratingových agentur, ale přitom máme vlastní způsob posuzování rizikovosti určitých institucí a bank. Měl bych říci, že jde hlavně o to, abychom se rozhodli, co budeme považovat za riziko a co ne a e, nakolik rizikový je e, ten či onen, e, ta či ona položka. Nicméně, možná je překvapivé to, že zejména investoři, institucionální investoři se velice spoléhají na ratingy, poněvadž oni nemají schopnosti si tato rizika vyhodnotit sami. Čili to je věc, která jim velice usnadňuje život, ačkoliv je to věc nedokonalá. Jak říkám, my tedy jako regulátoři máme za cíl používat nebo spolehat se maximální možné míře na naše vlastní posouzení rizik. To ovšem není nic jednoduchého, ale přesto to chceme dělat. Děkuji mnohokrát a tím uzavíráme toto kolo dotazu. Je pro vás povinné také vystoupit se závěrečným prohlášením, pokud tedy po dvou a půl hodinách podle vás zbývá ještě něco, co nebylo vysloveno, nyní máte tu příležitost. Děkuji, bude to opravdu velmi stručné závěrečné slovo. Je to moje první zkušenost s demokratickou zodpovědností, eh, či zodpovídáním se. Eh, bylo to pro mne eh, nesmírně zajímavé a já jsem se určitě mnoho naučil a něco, co se budu rád ještě dlouho připomínat a jsem vám velice vděčen za všechny dotazy, které jste mi položili. Děkujeme. No, pokud se to povede, tak se s vámi budeme výdat um, cirka šestkrát za rok, takže se s tím velice dobře obeznámíte. A nyní je postup takový, že je třeba eh, vyklidit místnost, samozřejmě netýká se to poslanců a poslankyň a asistentů, ano, Uděláme si pětiminutovou přestávku také, aby jednotlivé poslanecké kluby se mohly interně dohodnout, než se pustíme do otevřené diskuse.